Dámy a pánové, právě mi bylo sděleno, že už je technika připravena, takže můžeme zahájit schůzi. Tentokrát se jedná o veřejnou schůzi a začneme bodem číslo 10. Je to velice oblíbené a znovu a znovu se vracející téma Řím 2. Předávám slovo zpravodajce eh, Dianě Volis. I'm not sure that it is já si nejsem jistá, jestli to skutečně je naše oblíbené téma. Já jsem myslela, že už jsme se ho zbavili před dlouhou dobou. Takže abych to jenom zopakovala, jaká je situace. Když jsme se Římem 2 zabývali, jedná se to tedy o právo rozhodné pro mimosluž, mimosmluvní závazkové vztahy. Když jsme se tím to zabývali v minulém funkčním období parlamentu, tak jsme tam ponechali takovou me, určitou mezeru, pokud jde o ty mimosmluvní závazkové vztahy, které se týkají toho, eh, čemu říkáme pomluva, tedy eh, jaksi urážky nadsti. Tuto mezeru jsme tam ponechali proto, že bylo jasné, že to je příliš obtížné téma pro řadu členských států. Týká se to v řadě případů i ústavních záležitostí. Jedná se samozřejmě také o svobodu slova, tisku a v té době jsme nebyli schopni rozhodnout, zda je vhodné, aby zda by se tedy mělo spíše mm, přihlédnout k právům eh, médií nebo eh, nějakého eh, poškozeného člověka. Takže v Římě 2 jsme ponechali takovéto prázdné místo s tím, že jsme tedy naznačili komisi, aby vypracovala studii k tomuto tématu. Tato studie už je k dispozici poměrně dlouhou dobu a hovoří se v ní o tom, že tady opět je to velice obtížné a citlivé téma. Eh, jde o to, abychom správným způsobem vyvážili práva tisku na jedné straně a na druhé straně práva jedince. Nicméně, možná právě proto, že teď už všechny naše členské státy a Evropská unie jako samotná eh, eh, jsou signatáři úmluvy o lidských právech a že tady soudci ve všech členských státech právě tuto rovnováhu mezi těmi dvěma právy musí dosahovat, když rozhodují o případech, kde se jedná o pomluvu nebo urážku nadsti, tak toto je takové východisko, kdy už jsme všichni v podstatě na stejném základě, na stejné lodi, pokud jde o tu úmluvu o e, lidských právech. A možná teď tady máme možnost z dlouhodobého hlediska abychom se pohnuli směrem k nějakému horizontálnímu právnímu předpisu, možná směrnici na evropské, na evropské úrovni o eh, právech, pokud jde o média. Tento náznak tam tedy je v té studii, že z dlouhodobého hlediska tato možnost možná existuje. Studie tedy existuje, proto jsme tady v tomto výboru uspořádali slyšení a já jsem vypracovala první pracovní dokument. V tuto chvíli e, musím říci, že Nyní celé to téma urážky na cti, především v mé zemi, ale myslím, že i jinde, eh, že se o něm hovoří velice často vzhledem k novým sociálním médiím, Facebooku, Twitteru, jiným takovým médiím. Otvírá se veřejná diskuse o tomto a v mé zemi jsme měli eh, velké problémy eh, s tím, čemu říkáme tady turismus v oblasti právních soudních procesů Eh, ve věci urážky cti. Jedná se o to, že někteří lidé jak si cestují a rozhodují, rozhodnou se podat takovouto stížnost nebo zahájit trestní řízení v jiné zemi než v jejich vlastní, protože je to pro ně výhodnější. A to samozřejmě má za následek velké diplomatické roztržky mezi například mou zemí a USA. Abychom se tedy teď mohli rozhodnout, zda pokročíme dále, eh, ať už jde tady o kolizní normy nebo eh, o něco dalšího, tak my jsme s pomocí sekretariátu, pro, za kterou jsem velice vděčná, eh, vyprodu, vypracovali první pracovní dokument. Měli jsme sympózium s webovou stránkou, která se jmenuje Conflict of Laws provedli jsme takovou konferenci online a já jsem velice ráda, že tam v podstatě byly vzneseny některé velice zajímavé myšlenky, ale k tomu se ještě za chvíli vrátím. Ještě abych pohovořila o dalších událostech ve světě, ke kterým došlo. A tohle je vlastně ten důvod, proč je tak obtížné se teď rozhodnout, jak dál pokračovat, protože existují země, jako například Island, které navrhují nové právní předpisy pro média, která by měla umožnit co nejsvobodnější zveřejňování informací v jejich vlastní zemi. E, v podstatě usilují o absolutní svobodu slova. To je v podstatě podobné jako první dodatek k ústavě v USA. Nicméně Eh, jsou tam určité aspekty, které, kvůli kterým by mohlo eh, dojít k určitém, určitým kolizím, pokud jde právě o vyrovnávání práv jednotlivců, kteří jsou třeba eh, jejich čest dojde jak nějaké újmy v této oblasti. Je to velice zajímavý návrh na Islandu, ale uvidíme, jak daleko se dostane. Samozřejmě všechno to musíme ale vnímat na pozadí nedávného případu Wikileaks a tady takzvané, jak já bych tomu řekla, extrémní transparentnosti. Jde tady o to, co můžeme udělat a jestli vůbec můžeme něco udělat, vzhledem k tomu, jak teď média fungují, abychom ochránili individuální práva jednotlivců, když dojde k poškození nějakého jednotlivce online nebo jinde. Jak jsem říkala, v mé vlastní zemi došlo k zajímavému vývoji. Zdá se, že Spojené království mělo, způsobilo velkou řadu problémů tím, že umožnilo, aby u londýnských soudů konkrétně eh, byly podány žaloby. Toto se má ale změnit. V tuto chvíli byl předložen návrh na nový zákon který se týká urážek na cti, bude předvo, předložen parlamentu a v tomto novém návrhu zákona se eh, předpokládá, že eh, se bude mnohem, mnohem obtížnější eh, předkládat mezinárodní případy pokud jde o urážku na cti právě ve Spojeném království a v Londýně. Je tam velice jasné propojení tady s soudní příslušností. Takže doufejme, že až, nadejde, až, až tady přijde správný čas, že se podaří tento problém vyřešit a zastavit tímto způsobem. Obdobně jsme byli svědky toho, že soudní intervence byly někdy, že, se, že byly pokusy jim zabránit Eh, že například došlo k tomu, že celebrity, například hráči fotbalu a tak dále, se snažili zabránit pomocí soudů zveřejnění nějakých informací. Tedy snažili se, možná by někdo řekl, eh, zabránit svobodě slova zabránit tomu, aby se zveřejnilo v novinách eh, informace o jejich rodině a tak dále. Eh, je to něco, čemu se v Británii říká super injunctions, super soudní případy eh, ve Velké Británii. V některých případech dokonce soudy skutečně udělily tyto super injunctions, ale ukázalo se, že nejsou účinné například proti zveřejňování informací na Twitteru a tak dále. A nebo například i v parlamentu Spojeného království, protože tam také existuje výsada tady zveřejnit jména osob, kterých se nějaký případ týká. Co tedy můžeme udělat na evropské úrovni, abychom eh, dosáhli té správné rovnováhy? Jak jsem říkala, skutečně ty eh, události v tomto směru se vyvíjejí velice překotně, velice rychle. Pokud bychom se chtěli přiklonit k tomu řešení, že tedy skutečně tu mezeru v Římě 2 e, zaplníme a že vytvoříme nějaké kolizní normy pro e, právo rozhodné, tak se nám zdá, že podle toho sympozia, tedy, které jsme provedli online, že by to bylo, e, tam možná dobrý nápad, že skutečně by bylo možná dobré, abychom rozhodli o právu rozhodném. Tam zazněl jeden velice dobrý návrh a ten v podstatě hovořil o tom, že bychom měli začít na základě toho původního návrhu komise, že obvykle je to právě právo země té osoby, která žádá náhradu za poškození své pověsti. Obvykle to tak bývá. To je tedy stejný návrh jako ten, který předložila původně komise. Nicméně, a to je právě ta důležitá část, právo rozhodné by mělo být právo té země, ve které tato osoba byla poškozena. To znamená a pravděpodobně jde o zemi, kde sídlí ten vydavatel nějakých médií. Pokud tady tento pokud tady eh, skutečně nemohla ta osoba předpokládat, že v té zemi, ve které sídlí tento vydavatel, by mohlo dojít k nějakým následkům činu, který, eh, který v minulosti se udál. To je velice důležité. Jde tam právě o to, že není možné toto předvídat. To znamená, že kdyby že tady jde o to, že skutečně pokud nepředpokládala ta osoba něco takového, bylo by možné mít nějaké zastání v takovém případě. Já si myslím, že by to bylo skutečně důležité něco takového v tom předpisu mít a je to taková možná cesta před. Nicméně to skutečně v tuto chvíli předkládám pouze jako návrh. Samozřejmě tohle všechno musíme uh, vložit do rámce té vynikající práce pana kolegy Cvěvky, který pracuje na Bruselu 1, který se týká soudní příslušnosti, protože je skutečně důležité, aby práva, která se týkají soudní příslušnosti jurisdikce, aby skutečně byla koordinována správným způsobem s právem, eh, s pravidly v oblasti práva rozhodného. Zdá se nám, že je jasné, že existují problémy s zrušením doložky exekvatur, především pokud jde právě o pomluvu, o urážku na cti. A e, jsou proto velice tady dobré veřejné, e, je, existuje skutečně veřejný zájem na tom, abychom ji zachovali. Takže tady skutečně tady možná už máme trošku náhled na to, jak bychom mohli pokračovat s tímto tématem. Také došlo k určitému vývoji, v pří, pokud jde o případy soudního dvora. Poslední téma, kterému se chci věnovat a k, možná jsem si myslela, že bychom mohli začít právě tímto tématem, je něco, co se týká jak návrhů, které zazněly ve Spojeném království, tak ze strany různých akademiků a tak dále a týkají se toho, jak se vyrovnávat s novými sociálními globálními médii. Jde o to, že takovéto právní případy, které v tuto chvíli existují, které se týkají urážek na cti, se skutečně týkají většinou známých osobností. Právě proto, nebo dejme tomu tady eh, osob, které mají dostatečné finanční prostředky na to, aby takovéto, finanč, aby takovéto soudní spory vedly. Nicméně právě s rozvojem sociálních médií existuje riziko, že právě i obyčejní lidé, dejme tomu, mohou být poškozeni. E, celá řada takových případů e, už se stala v mé vlastní zemi a vím, že kolegové asi by mohli uvést další příklady Eh, ze svých zemí. Například se jednalo o mladou ženu, která byla šikanována online a její, její pověst byla poškozena i vlastně do dohledné budoucnosti. V některých případech takovéto eh, oběti mohou zahájit trestní řízení nebo podat oznámení, ale je to obtížné. V některých případech eh, se jedná o to, že někdo o někom něco řekne, někde na, v sociálních webových stránkách a je možné třeba s tím něco dělat u soudu, ale ta pověst už poško- poškozená prostě je. A já si myslím, a mož- někteří i ostatní odborníci říkají, že, by som, že bychom se měli skutečně zaměřit na e, nějakou to eh, na řešení takovýchto sporů pomocí třeba arbitráže. Skutečně, kde jde o to, že jde o to, že, ně, že, že existuje spor mezi jednotlivcem a takovéhoto sociálního média a že by bylo možné tady skutečně velice nenákladným způsobem tyto dva aktéry, ty dvě strany toho sporu, jak si přivést do jedné místnosti, aby si dohodli, jak se případně vyrovnat eh, s tímto případem a jak zamezit nějakému poškození a tak dále na mezinárodní úrovni by mohl existovat například nějaký tým mezinárodních odborníků nebo mediátorů v této oblasti, kteří by spolupracovali s evropským eh, tiskem, tedy na evropské úrovni a mohli by takovou tu službu poskytovat. Musíme pamatovat na to, že chceme zaručit v Evropské unii svobodu našeho tisku, samozřejmě, ale já jsem toho názoru, že my jako parlament jsme právě se vždycky zas, zasazovali o práva malých jednotlivých občanů tady. A teď jde o to, jak vyvážit tato práva tak, abychom poskytli přístup k spravedlnosti řádným způsobem pro obě strany takových sporů. A možná, a moje zpráva se tím zabývá ještě podrobněji, eh, by bylo dobré, kdybychom eh, poskytovaly možnosti nějaké mediace nebo arbitráže v této oblasti. V mé zprávě se také hovoří o dalších eh, myšlenkách ohledně toho, zda bychom se měli například eh, zabývat směrnicí Television Without Frontiers, televize bez hranic, eh, směrnici o elektronických službách a tak dále. A zda bychom tady něco podobného neměli udělat právě v oblasti předpisů týkajících se médií. A já si myslím, že tady musíme tady úzce spolupracovat eh, s výborem Libe a Kult, protože je to skutečně velice složitá a citlivá otázka. Já bych tady mohla eh, samozřejmě po, celou, celý zbytek funkčního období dále vypracovávat nějaké takovéto dokumenty pro diskusy, ale samozřejmě chápu, že v určitou chvíli se budeme muset rozhodnout, jak dále pokročit a něco už udělat. Děkuji vám. Dank. Madame Galo. Mnohokrát děkujeme. paní Galo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat Dianě za velice detailní práci. A děkuji také za ty myšlenky, se kterými přišly, abychom se s nimi zamysleli. A já si myslím, že my ve výboru Jury bychom mohli navrhnout některá inovativní řešení, která poskytnou právní jistotu. Zdá se mi, že bychom se mohli zamyslet nad dvěma úrovněmi analýzy. Za prvé zde máme politickou úroveň, Zde neustále řešíme problém rovnováhy mezi základními právy a legitimními zájmy. A víme, že zde jde o svobodu tisku a o právo na soukromí. Vím, že existují problémy mezi základními právy a dalšími zájmy a je zásadní vyřešit tyto rozpory a problémy. Jak my jako poslanci parlamentu, jak my jako členové výboru jury můžeme rozhodnout mezi legislativními návrhy, které se zabývají základními právy a někdy jsou protichudné. Samozřejmě není možné prosazovat jedno základní právo, které eh, je možná víc v módě na úkor jiného základního práva. Já bych eh, s ohledem na to, co jsem řekla, eh, předložila svoje návrhy k práci Dajany. V současné době procházíme obdobím, kdy hranice mezi soukromím a svobodou tisku je všude ve, v Evropě spochybňována. Diana zmínila Velkou Británii. Zde existují tyto super injunctions, Eh, britská vláda navrhla eh, v březnu zákon týkající se eh, pomluvy nebo utrhání nacti. Vše, všemi námi otřásla otázka Štrauskána. Také jsme slyšeli slova bývalého premiéra Lukferyho. který poukázal na propojení mezi eh, novináři a politiky, eh, který hovořil o otázce pomluvy. A samozřejmě zásadní v tomto kontextu je také úloha nových médií, především internetu a sociálních sítí, které umožňují zveřejňovat citlivé informace Dělají to nejenom lidé, eh, kteří jsou novináři, ale v dnešní době to může udělat v podstatě každý, protože každý dnes na sociální síti se může stát novinářem. Já se domnívám stejně jako Diana, že je třeba tuto věc mít na paměti. Technologie postupuje nesmírně rychle a myslím si, že musíme nalézt před koncem našeho funkčního období nějaká řešení. Další úroveň naší analýzy, kterou bych navrhovala, je právní úroveň. A zde si myslím, je třeba poukázat na dvě otázky. První otázka je, jako obvykle, zda potřebujeme nějaké, e, nějaká pravidla týkající se kolizních norem. pokud je o právo na soukromí. Myslím si, že eh, často se tato věc týká především celebrit, lidí, kteří jsou známí. A, a tito lidé jsou neustále obklopeni médii, sledováni médii, ať už to jsou um, herci nebo politici. Ale Otázka je, zda to, co média dělají, pokud je o tyto lidi, je něco, co eh, spadá pod nárok na informace. Eh, novináři často uznávají, že kdyby eh, Kdyby bulváry nepublikovaly uh, nějaké skandály, v podstatě by zkrachovaly. A často se snaží získat tyto informace čistě z komerčních důvodů. Z tohoto důvodu bych byla ochotná hovořit o přijetí uh, pravidla pro případ kolizních norem, protože něco takového by nám umožnilo získat určitou flexibilitu a zohlednit nejrůznější zájmy. Eh, zde souhlasím s Dajanou. Myslím si, že návrh eh, profesora von Heina by bylo dobré východisko. Další právní otázka, kterou zmínila také Diana a kterou je třeba zodpovědět, je, zda potřebujeme evropské mediální právo, evropský mediální zákon. Eh, snažili jsme se nalézt dohodu mezi třemi evropskými institucemi, pokud jde o Říme 2 v roce 2007. Nebylo to ale úspěšné a já nevím, jestli by bylo dobré hledat jinou cestu, která by mohla vést k řešení tohoto problému. Nicméně, jednou z těchto cest by mohl být přeskum současné legislativy, pokud jde o soukromé údaje. Víme, že komisařka Redingová řekla, že navrhne nový legislativní rámec v následujících několika měsících. Možná bychom mohli znovu definovat principy související s legitimním zpracováváním údajů, jak je to stanoveno v článku 7 směrnice z roku 1995. Nicméně další možnost je to, že by přeskum proběhl na národní úrovni. A úřady pro ochranu osobních údajů mohou přispět k nalezení určité rovnováhy mezi eh, nárokem na soukromí a právem na informace. A pracovní skupina podle článku 29 by mohla sehrát koordinační úlohu na evropské úrovni. Na závěr bych, pane předsedo, chtěla říci, že členské státy, jako je Švédsko, zajišťují svobodu tisku, ale zároveň přísně definují eh, termíny ochrana osobnosti, veřejná osobnost a tak dále. To znamená, že bychom zde mohli eh, zavést um, určité detailnější rozpracování Mohli bychom říci, že eh, eh, nějaké eh, pletky amerického fotbalisty by neměly být v tisku. Nicméně to, že nějaký politik chce znásilnit uklízečku, něco takového by mohlo být publikováno. Děkujeme, nyní kolega Cvěvka. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, <clears throat> ta problematika je opravdu velice složitá, ale ehm, Diana i Maria promluvili velice fundovaně a je příjemné si vyslechnout tak fundovaná stanoviska k tak složité otázce. Tady jsou důležité eh, dva body v čese. My hovoříme o urážce nadsti prostřednictvím médií a díváme se na to vlastně z hlediska známých mediálních zdrojů, televizních e, programů a tak dále. Ale dnes více než kdy jindy dochází k urážkám spíše v nových médiích, na internetu, e, na Twitteru, v různých uživatelských skupinách, které se vymykají jakékoliv kontrole, které se kontrolovat prostě nedají, protože na to nemáme žádné právní nástroje. A já souhlasím s Dajanou spíše než s Miriel, že tedy těch urážek na cti eh, vlastně, že k ním dochází eh, masově a že se týkají obyčejných lidí, kteří nemají peníze na to, aby se bránili, protože eh, movití lidé mají zdroje na soudní proces a někdy je potřeba, aby došlo k takovému skandálu, aby Eh, se toto projevilo. Eh, ti bohatí někdy z té situace mohou být dokonce i ještě eh, posíleni, ale chudí lidé tuto šanci nemají. Nemají prostě finanční zdroje na to, aby si najali právníka, aby platili soudní poplatky. Víme, že ty soudní poplatky jsou značné a proto Diana přišla s nápadem, zavést mediaci. Myslím, že je to skvělý nápad, byla by to taková alternativní metoda řešení sporů. To by bylo možné využít k nápravě situace a především by to uh, umožnilo dát šanci i obyčejným lidem, aby uh, bránili svou čest což často je pro ně důležitější, než eh, vysoudit nějaké tučné očkodné. Já bych také byl pro, abychom včas připravili takový dokument. My o tom můžeme hovořit eh, ještě mnohokrát, ale to nepřinese ty kýžené výsledky, které právě po nás chtějí ti slabší členové naší společnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní Volisovou, že tady to znepokojení nad eh, tady eh, těmito případy a, a eh, je potřeba chránit obyčejné lidi tito lidé nemají k dispozici takové ekonomické zdroje jako lidé bohatí. Podíváme-li se na uh, urážku na cti pomluvu, každá země má jinou právní úpravu, nikdo není pro okamžitou harmonizaci, takže situace je složitá. Vzhledem k internetu lze říci, že, že jakékoliv zveřejnění vlastně, že k něm dochází kdekoliv na světě a to je problém, protože Nejenom, že to znamená, že každý by musel znát právní úpravu ve všech zemích, včetně zemí, které nám nejsou třeba až zase tak sympatické, ale i obyčejní lidé, kteří nemají za sebou celá právní oddělení, která by se eh, za ně postavila, i ti mohou eh, trpět. Já jsem eh, znepokojen právě touto situací. Proto by bylo velice dobře se přiklonit té právní úpravě rozhodného práva místa zveřejnění té pomluvy. Protože když se podíváme na ty různé případy, třeba velké noviny, třeba e, některé ty britské e, bulváry, ti e, často píší o mezinárodně známých celebritách. E, taková e, takový bulvární eh, plátek nebude psát o nějakém obyčejném člověku, o nějakém Švédovi někde. To by čtenářstvo nezajímalo. V tomto případě tedy máme to velké vydavatelství, které má ty finanční zdroje a většinou se zaměřuje na celebrity, a když se zaměří na nějakého obyčejného člověka, tak spíš tedy na někoho, kdo žije už eh, ve Spojeném království, než na někoho eh, ze zahraničí. Takže v tom případě by rozhodné právo by bylo právem místa, kde došlo tedy k tomu eh, porušení práva. Když se podíváme na tu druhou situaci, kdy nějaký obyčejný člověk něco napíše na blog, tak tady je důležité mít na paměti, že i když teoreticky si toto může přečíst úplně každý na světě, tak většinou to tak prostě není. Sice to na ten internet dáte, ale váš blog zase úplně každý na světě si nepřečte. Takže i když to vysí eh, na internetu, je to rozdíl, než když se to objeví na první stránce plátku Sun. Ve skutečnosti prostě ten dopad není takový, protože i když ta stránka blogu vypadá atraktivně, tak ty osobní blogy zase tolik lidí nečte. A když hovoříme o obyčejných lidech, kteří tedy píší ty blogy, tak nelze čekat, že takový obyčejný člověk bude znát eh, zákony pro eh, ochranu osobní cti ve všech 27 členských státech. A když takový člověk píše o nějakém jiném obyčejném člověku, tak pravděpodobně to nikoho jiného stejně nebude zajímat, tak se to vůbec nedá srovnat se zveřejněním nějaké pomluvy v novinách. Když nějaký obyčejný člověk píše o celebritě, tak si myslím, že takový obyčejný člověk, autor blogu, by měl znát pouze právní úpravu ve své vlastní zemi. I když, a to i když třeba bude psát, řekněme nepěkně, o nějakém zahraničním fotbalistovi. Myslím, že švédský občan nemusí znát úplně všechny zákony, všechny právní úpravy všech ostatních zemí. Takže obecně si myslím, že tedy rozhodné právo by bylo, tedy prostě by mělo být eh, právo té země, kde dojde ke zveřejnění. To by měla být zásada, kterou bychom se měli řídit. Děkuji, kolega Perlinger. Já osobně chci poděkovat Dajaně za to, co zde řekla a chci poděkovat i ostatním kolegům, protože vidím, že to vyvolalo veliký zájem o politickou, sociální eh, kulturu, o právní kulturu. Toto je dost odborný problém, ale my jsme nakonec parlamentní výbor a máme na starosti právní otázky, ale nesmíme zapomínat i na jejich politický rozměr, tak jak to eh, činí Diana. Tahle otázka je složitá, ne všechno lze vidět černobíle. Jsou tady veliké šedé oblasti, kde dochází i ke konfliktům mezi různými normami, mezi eh, právními normami, Naší povinností je nalézt řešení všech těchto problémů a nejenom vybrat normu, která, které dáme přednost před jinou normou. A myslím, že to, co navrhuje Diana i Miriel, by nám mohlo pomoci uh, udělat krok ku předu. Evropský parlament, myslím, že v tom může udělat víc než národní parlamenty, protože eh, pro nás to není tak eh, citlivá otázka. Já mám tady eh, jednu otázku. Svoboda tisku je ceným statkem a je konstantně ohrožována. Nemáme ji permanentně, automaticky, také závisí na určitých ekonomických zájmech, kdo si ty zdroje koupí a to všechno může svobodu tisku ohrožovat. Na to nezapomínejme. Dnes ale svoboda tisku nebo svoboda vyjadřování se nerovná pouze svobodě osoby, která vyrábí ty zprávy. Také se týká svobody eh, člověka, který je příjemcem těch zpráv a noviny se musí zaměřovat právě na eh, to čtenářstvo. A proto nejsou tak zcela svobodné ve volbě, co uveřejní a jak. Na to vlastně nikdo mezi hlav, mimo hlavních teoretiků neopozorňuje. I tím se musíme zabývat. I to je důležité, právě tak jako právo na soukromí. Je to také Mimo právo na soukromí máme také právo vědět. Proto si myslím, že všechny ty názory, které tady zazněly, jsou důležité, jsou pozitivní, ale důležité především je definovat a, bránit ty různé svobody a práva. Ale teď jak je bránit? Jak, pomocí jakých nástrojů? které můžeme v rozvinutých demokraciích využít. Možná by bylo dobré akceptovat návrh Dány a učinit tak nějaký krok ku předu. Tím, že bychom třeba připravili konkrétně takové řešení. Měli bychom na základě tohoto návrhu učinit nějaké rozhodnutí, které bude možné také uplatnit v praxi. A k tomu bychom se měli snažit všichni přispět, protože Evropa by eh, měla jednotlivým členským státům v tomto pomoci. Toto je složitá otázka pro celou eh, společnost, takže proto je ta debata tak důležitá. A závěrem ještě Diana Wallis. Děkuji, pane předsedo, a také velký dík všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli do debaty. Myslím si, že to byla diskuse velice zajímavá a právě toto je výsledek, kterého jsem chtěla dosáhnout tak, abychom mohli tady začít nějak, abychom mohli nějak pokročit ku předu. Teď jenom několik věcí, především k tomu, co řekl pan Enström. Vy zcela jistě víte, že ty ženy, se kterými měl mít Julian Assange eh, nějaké vztahy, tak o těch se právě psalo v britském tisku, byly to švédky a taky se jim asi nelíbilo, co se o nich psalo, takže ono se to skutečně stát může. Může se stát to, že lidé, kteří se dostanou do nějakého vztahu s celebritou, a i když je to třeba úplně na okraji zájmu, tak se může stát, že se o nich píše nepříznivě v jiných zemích. Takže to skutečně není úplně nemožné, že by se něco takového mohlo stát. A když se to stane, tak to může skutečně napáchat velké škody pro ty jednotlivce. Proto si myslím, že bychom v žádném případě neměli podceňovat eh, takovéto případy. Úplně stejné je to například na internetu když jedna osoba píše něco o druhé osobě, tak samozřejmě to není tak vidět, dejme tomu, jako když o tom člověku píše e, nějaký bulvární plátek. Nicméně e, ta újma, kterou utrpí ta osoba ve svém prostředí, na místní úrovni může být obrovská. Takže skutečně bychom měli se snažit nějak vyvážit ty dvě eh, práva. Samozřejmě všichni eh, chceme podpořit právo eh, tedy svobodu slova, ale také samozřejmě právo na soukromí a ochranu osobnosti. A pan Berlinger také dodal další velice důležité právo, a sice právo vědět. Pane předsedo, já nevím, jestli bychom třeba nemohli vypracovat, dejme tomu, zprávu z vlastního eh, z vlastní iniciativy, nebo nevím, jaký by byl nejlepší další krok? Já jsem té eh, debatě porozuměl tak, že tady teď bychom měli přijít s konkrétními návrhy, o nichž bychom měli promluvit a potom na základě toho všeho bychom přišli s nějakým návrhem zprávy. zprávy. Je to tak? Takže teď můžeme ten bod uzavřít. To je zpráva z vlastní iniciativy, ale teď je to, teď je to pracovní dokument. Ano. Ano, přesně jak jsem řekl. Takže eh, návrh zprávy v září. A teď tedy máme další bod a můžeme se věnovat bodům 12 až 14, to jsou patenty, kolega Rabkaj vlastně má největší díl toho eh, legislativního balíčku. Ano, já začnu a budu se snažit o stručnost, i když vlastně eh, jsem eh, spíš čekal, že začne kolega Baldazar, ale já můžu začít klidně. Já mohu říci, že co se týče těch řad, té řady bodů, které se týkají vlastně všeho toho, co se týká patentů, já se víceméně mohu připojit k tomu, co vypracoval kolega Baldazar nebo by býval vypracoval a asi ještě nám také k tomu něco řekne. Proč? Protože, pane předsedo, za prvé je to balíček, který se skládá ze tří dokumentů, a správně říkáte, že samo to nařízení vlastně je jádrem toho balíčku. Jednak je nejsložitější, ale v porovnání k těm oběma dalším eh, dokumentům není politicky tak sporné jako ty druhé dva dokumenty. A proto si také myslím, že eh, bychom o tom měli společně jednat. Celá ta debata, která proběhla v minulosti, která vlastně potom vedla k tomu rozhodnutí posílené spolupráce. Ta se netýká tolik samotného nařízení o eh, patentech, ta se spíše týkala otázky řady jazyků, překladu a tak dále. A dokonce byl eh, v minulosti eh, Evropský soudní dvůr žádán o stanovisko a to stanovisko jistě ovlivní i eh, naši práci nad tímto dokumentem. Já chci připomenout, že to téma jednotného evropského patentu není novým tématem. A asi by bylo dobře se podívat i do historie a zjistit, že vlastně v 60. letech minulého století už byly první pokusy o evropský patent a že ty opakovaně eh, vlastně selhávaly a eh, První eh, velký úspěch, ale to už je více než 10 let, kdy v roce 2000 přišla komise s takovým konkrétním návrhem. Tehdy parlament, jak už to tak bývá, jak to známe, pracoval rychle a efektivně, několik, eh, do několika měsíců schválil první stanovisko, eh, ale pak se to všechno v radě odložilo k ledu právě nevyřešené otázky překladu. Takže parlament se opakovaně vyjadřoval pro jednotný evropský patent a víme také, že, pane předsedo, to byla vaše zpráva, která eh, byla schválena velkou většinou a byla to zpráva, která eh, vlastně se zasloužila tu posílenou spolupráci. V posledních měsících jsme měli dvě zprávy z vlastní iniciativy z výboru ITRE, které se zabývají Eh, politikou inovací a politikou eh, průmyslovou v Evropě. Byla to zpráva politiky Lange, to byla průmyslová politika v době globalizace a potom eh, práce kolegyně Judith Merkis, co se týče inovační unie a cestě Evropě, nebo hm, budoucnosti Evropy po krize a i v této souvislosti se hovořilo o jednotném patentu, i když v té době vlastně to všechno už bylo v rámci posílené spolupráce a obě dvě tyto zprávy tu nutnost toho jednotného patentu potvrdily. Takže to, eh, to, to, ten většinový názor je zcela jasný. Teď máme tady návrh eh, komise a v rámci tedy procesu posílené spolupráce se bude zpracovat. Já vám, eh, vás nebudu nudit je obsahem, je tam 22 článků, jako vždycky je tam definice, působnost, podmínky, tedy prostě eh, eh aplikace, eh, právní účinek toho jednotného patentu, finanční dopady a tak dále. A já jsem tam našel nějakých pět, šest bodů, kde vlastně tento dokument je méně politicky spodný než ty druhé dva, ale přece jenom v těchto bodech ještě je určitý potenciál konfliktu, alespoň jak jsem pochopil z té debaty, která byla vedena v radě na toto téma a možná, že se Hovoří se také o případu překladů do dalších jazyků, 23 jazyků, kromě těch tří jazyků, které jsou oficiálními jazyky Evropského patentového úřadu. Dále se zde hovoří o lhůtě tří let, která je nutná na automatický překlad do další jazyků. Pokud jazyky jsou francouzština a němčina, poté plný překlad daného patentu bude poskytnut v angličtině. Pokud je jazyk angličtina, poté překlad bude do jazyka, do oficiálního jazyka účastnícího se členského státu, který, pokud to tedy není francouzština nebo němčina. A po několika letech dojde k, ke zhodnocení fungování tohoto systému překladu a, a Poté budou předloženy odpovídající eh, návrhy týkající se případného ukončení přechodného období, jinak přechodné období skončí automaticky po 12 letech. To byly čistě technické aspekty tohoto nařízení. Eh, nebudu opakovat veškeré ty argumenty týkající se potřeby jednotné patentové ochrany. Eh, jedná se především o snížení nákladů a nebudu také hovořit eh, o tom, že kvůli vysokým nákladům nejsou naše podniky schopni plně se účastnit trhu. Pokud chcete registrovat patent v Evropě, eh, platíte až desetkrát více, než když chcete registrovat patent například v USA nebo v Japonsku. Takže tato strategie jednotné patentové ochrany odpovídá strategii komisaře Barnier. Ale mám ještě některé obecné poznámky. Za prvé, myslím si, že se to bude jmeno, zmiňovat v diskusích o nařízení máme celou řadu finančních dokumentů, které musíme mít na paměti. E, například Evropa 2020. E, základem této strategie Evropa 2020 je podpora malých a středních podniků. A my jsme shledali neustálé problémy malých a středních podniků v tom, že mají problém zapojit se do aktivit e, výzkumu, vývoje a inovací. Eh, v systému není žádný prostor pro malé a střední podniky. A z tohoto důvodu se domníváme, že je nevyhnutelné, abychom zvážili nějaké, nějaká opatření ad hoc, nějaká procesní opatření, abychom to vyřešili. Například se musíme zamyslet nad tím, jak nalézt rovnováhu mezi finančními ustanoveními eh, v rámci patentového systému s požadavky finanční účasti malých a středních podniků. Zároveň musíme eh, v tomto směru placovat na finančním režimu. Eh, v odpovědějícím článku se stanovuje kompenzace pro náklady na překlad. do dalších jazyků než oficiálních jazyků. Je zde odpovídající strop pro proplacení nákladů ale nevíme, jestli eh, ta, ty průměrné náklady se vztahují na jednu stránku nebo na celý postup. Dále eh, se zde žádným způsobem neodkazuje na malé a střední podniky. Takže já se domnívám, že my musíme mít určitou iniciativu společně s kolegou Rabkajem v tomto smyslu. Samozřejmě se bude jednat, eh, samozřejmě se jedná o politické rozhodnutí, které bylo učiněno. Nicméně 75 eh, patentů, které se předkládají, jsou v angličtině. Jsou zde ale eh, další důležité aspekty ve Francii a v Německu. 30 a 35 patentů se předkládá v angličtině. A to znamená, že angličtina se využívá hojně. 89% žádostí z Belgie je také v angličtině. 97% žádostí ze Dánska je v angličtině. 99% žádostí z Nizozemska, z Finska je v angličtině, 98% z Itálie a Švédska je v angličtině. To znamená, že ve velké většině zemí podniky předkládají žádosti v angličtině, protože angličtina v současné době představuje jazyk eh, vědců a podniků a 95 a eh, různých publikací týkající se výzkumu a vývoje je v angličtině. Eh, já nechci nějak spochybňovat to, tu formulaci, která zde je um, o posilné spolupráci bude rozhodovat ESD. Nicméně o to nám nejde. O co nám zde jde, není francouzština, němčina, italština, španělština. Jde o to, že angličtina je dominujícím jazykem, který bude konkurovat čínštině. Protože to, k čemu dochází, je, že se ve vědecké oblasti stále více rozšiřuje čínština. Podle některých údajů se eh, počet publikací v čínštině čtyřnásobil a v roce 2008 eh, bylo v čínštině publikováno více než 110 tisíc eh, různých publikací a článků v odborné oblasti. Eh, já nechci nějak spochybňovat eh, jazykový režim Evropského patentového úřadu, nicméně musíme hledět do budoucna a musíme mít na paměti to, že je třeba podporovat jazyk, kterým je schopen globálně konkurovat. A dále budu hovořit s panem Rabkajem o tom, že ta tři nařízení nebo ty tři dokumenty musí být konzistentní. Musíme nalézt řešení týkající se také otázky jurisdikce. Myslím, že všichni čekají na hlasování. Na závěr bych chtěl zmínit jenom dvě otázky na komisi. Pokud toto není to správné místo na položení těchto otázek na komisi, potom to udělám jindy. Pokud komise nebude schopna odpovědět dnes, potom eh, eh, se zeptám jindy. Za prvé článek 5, zde jsou stropy na kompenzace. Jedná se o kompenzace na celý překlad, nebo je to strop na celý překlad, nebo na, člá, na stránku? A také, pokud je o tento kompetační systém, jaké limity by tento systém měl mít. A dále článek 6, jazykový režim, nebo promiňte, přechodný režim. Zde se stanovuje, že je zde eh, časová lhůta 12 let. Bez ohledu na stanovisko eh, výboru odborníků, pokud jde o kvalitu překladu. Komise nebo tento výbor odborníků by měl začít hodnotit překlady až po šesti letech, hodnotit jejich kvalitu. Já si myslím, že je třeba vyjasnit tento časový rámec. A těším se na veškeré připomínky kolegů či otázky. A budu je vítat, abych mohl lépe vypracovat tuto zprávu. Mnohokrát děkuji kolegovi Baldazárovi, já jsem třetím zpravodajem, nemám moc času, budu stručný. Jedná se o otázku jurisdikce. Vycházíme z toho, že se bude jednat o, konstrukci mimo společenství, která bude přesahovat společenství. Já bych chtěl na tomto místě vyjasnit, protože na celé řadě e, míst to vedlo k nepokojím, k nepokojům. E, my chceme říci, že se jedná u těchto tří dokumentů o jeden balíček, které, který chceme schválit společně. Parlament bude v této otázce zajisté jednat jednotně, stejně tak jako rada. Pokud jde o zprávu pana Rábka, je, chtěl bych se dotknout otázky poplatku. Já se domnívám, že článek 291 nebo použití článku 291 to představuje vyhýbání se právu, protože zde je jasné, že se nejedná o prováděcí akt. A parlament zde vůbec nemá prostor proto se někam pohnout nebo ustoupit. A v současné době eh, Evropský patentový úřad stanovuje eh, výšku poplatků, tu diskuzi týkající se článku 290-291 bychom si možná mohli ušetřit. Nicméně my se v této otázce v žádném případě nemůžeme pohnout směrem k 291. Máme zde maďarské předsednictví, komisi, poté ještě kolega Bellinger, takže předsednictví. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Už pět měsíců uplynulo od té chvíle, kdy naposled maďarské předsednictví s vámi hovořilo o reformě v oblasti patentu. A od té doby jsme dosáhli velkého pokroku a e, dostali jsme se blíže k tomu, abychom vytvořili takovýto společný jednotný patentový systém a také abychom se dotkli soudních sporů v této oblasti. Jak řekl pan předseda, tak to má také e, bude zvyšovat konkurenceschopnost a tak dále. 15. února a v březnu tady Rada pro konkurenceschopnost eh, udělila povolení pro zahájení takovéto eh, posílené spolupráce a komise tady eh, předložila dva návrhy na řízení v Dubnu. Jedno se týkalo samotných patentů a druhé tady toho režimu překladu. O obou těchto dokumentech jsme dnes hovořili. Vzhledem k tomu, jak nutná tato potřeba skutečně je, rada na tom začala okamžitě pracovat. Došlo k několika jednáním Eh, a ta jednání pokračují velice dobře. Eh, v diskuzi se projevilo, že skutečně eh, máme velký potenciál pro dosažení pokroku a že se nám pravděpodobně podaří dosáhnout obecné schody. 30. května Rada pro konkurenceschopnost jednala o těchto návrzích a předsednictví získalo velké, velkou podporu ze strany ministrů, aby dále pokračovalo v této práci. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak jsme 27. června zvolali mimořádnou radu, abychom si jednotili postup v oblasti obou těchto nařízení a doufáme, že se nám podaří tady dosáhnout schody eh, mezi zákonodáci, doufejme, během prvního čtení, protože našim firmám samozřejmě musíme ten výsledek předložit co nejdříve. Aniž bych tady nějak eh, řešil podrobnosti, chtěl bych se jenom vyjádřit k tomu, co řekl pan předseda a pan zpravodaj Rabkaj. A sice, že v tuto chvíli členské státy mají, dávají téměř jednomyslně eh, přednost tomu, aby se o poplatky starala EPO. Pokud jde o soudní spory, tak dalším Eh, tak soudní dvůr se k tomuto negativně vyjádřil v březnu. Na základě toho komise vydala další dokument, který popsal možný další postup. Teď jsme samozřejmě vzali také v úvahu pokrok během předchozího předsednictví. 30. května eh, se na radě Mm, proběhla politická diskuse k tomuto tématu a zazněl tam jasný signál, že by měla se znovu tato práce zahájit na základě návrhu komise. Cílem je samozřejmě eh, najít nejvhodnější způsob, jak eh, nastavit vhodný eh, způsob pro řešení soudních sporů v oblasti patentů, ale samozřejmě, vzhledem tomu, že je to citlivá otázka, ta práce bude pokračovat i za dalších předsednictví, tedy i spolupráci s polskými kolegy. Vážení poslanci a poslankyně, už jsme tady eh, říkali několikrát, že tento systém, eh, efektivnost eh, v oblasti poplatku a tak dále, to je jeden z článků, který nám na jednotném trhu, trhu chybí a teď máme možnost dosáhnout konečné body, dohody. My bychom neměli tuto příležitost promeškat a neměli bychom snižovat naše cíly. Nicméně je proto třeba, eh, aby všichni hráči přistupovali k tomuto konstruktivně. My jsme toho názoru, že maďarské předsednictví naprosto dokázalo, že se plně hodlá věnovat tomuto eh, této otázce tak, aby evropské podniky mohly být konkurenceschopné i v budoucnosti. Dovolte, abych vám poděkoval za vaši účast v této práci, za eh, vynikající spolupráci s námi protože vaše spolupráce velice přispěla k tomu úspěchu, který jsme zatím dosáhli. Já doufám, že další předsednictví budou také mít možnost okusit tu hodnotu, tu vynikající hodnotu, kterou posílená spolupráce mezi parlamentem a radou přináší a že se jim podaří uzavřít tuto složitou otázku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. My teď máme technický problém. Seznam řečníků je stále delší, takže já teď navrhuji konkrétně, že vyslechneme komisi a potom budeme hlasovat. Potom uh, vyslechneme kolegu Skurise a potom uh, tedy předsedu soudu Skurise a potom budeme na toto téma debatovat dál. Takže teď eh, komise a potom debata až po všem dalším. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, komise bude stručná. Pouze odpovíme na ty dvě otázky, které byly komisi přímo položeny panem Baldasarem. Ta první otázka se týká článku 5 a úhrady nákladů na překlad, k nímž dojde, když se žádá o e, patent v jazyku jiném než oficiálním jazyku Evropského patentového úřadu, třeba v italštině, a je potřeba tedy přeložit e, tu žádost do jednoho ze třech jazyků EPO. E Ten článek 5 předpokládá, že tyto náklady na překlad je lze hradit až do určitého stropu a jestli jsem té otázce dobře porozuměla, tak ta otázka se týká toho, jestli je to strop na náklady na překlad na stránku a nebo jestli se to týká tedy celého překladu. Komise přiznává, že text článku 5 v tomto ohledu není zcela jasný a bylo by dobré, kdyby byl naformulován jasněji. Záměrem bylo tedy definovat úhradu, eh, strop úhrady za stránku, protože ta délka eh, žádosti se případ od případu liší. Druhá otázka pana místopředsedy Baltasaru se týká otázka, otázky 6. Proč vyhodnocení kvality systému strojového překladu má začít teprve 6 let poté, co nařízení vstoupí v platnost. My na základě debat s Evropským patentovým úřadem a s kolegy, kteří přijdou do styku s těmi programy strojových překladů, my víme, že ten těch šest let je realistická lhůta na vypracování kvalitních strojových překladů. V mezidobí Evropský patentový úřad se bude dále i snažit, bude vyvíjet úsilí, bude přehodnocovat a ty, e, e, ta období, takže to hodnocení možná začne dříve než za 6 let. A ta druhá otázka se týká obecné lhuty pro anglický překlad, která byla omezena na 12 let. My zde musíme prostě zavést nějaké závazné datum, nějakou závaznou lhutu, protože ten režim překladu lze měnit pouze jednomyslně, proto není možné mít tam doložku otevřeného přehodnocení. My tam potřebujeme nějaké závazné datum a těch 12 let se zdá být rozumných. Na základě zkušeností s vyvíjením systému pro strojové překlady se to zdá být maximální představitelnou lhůtou pro vyvinutí kvalitních strojových překladů do všech eh, eh, evropských jazyků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, dobře, takže teď tedy přerušíme tuto debatu, po panu Skurisovi ji eh, zase eh, otevřeme a teď tedy začneme hlasovat. A eh, včera jsme hovořili o právním základě, co se týče, co se týče jaderného odpadu. Tam máme, tam máme naléhovou zprávu paní Lichtenberg a má se potom také hlasovat o návrhu pana Geringera. Eh, máme k tomu ještě nějaké doplňující poznámky? Ne, všechno je jasné, takže teď teprve budeme hlasovat o té eh, naléhavosti. Paní Geringer má slovo. Děkuji. Pane předsedo, já vás chci upozornit na řadu důležitých otázek. Eh, během posledního setkání právního výboru ještě před tím setkáním jsem požádala sekretariát o odložení hlasování, protože v té době tím limitujícím faktorem bylo to, že nejprve má hlasovat výbor ITRE. My jsme se ale, eh, a my jsme se tehdy dohodli, že budeme hlasovat později. Na hlasovacím seznamu výboru ITRE je poznámka, že náš výbor se rozhodne trošku později. Takže toto je z mého hlediska důležité, jinak by tak vznikl nebezpečný precedens, kdybychom my dnes neodhlasovali právní základ jako odpovědný výbor, tak musím připomenout, že podle mého názoru správný právní základ eh, pro návrh směrnice o nakládání s jadernými odpady a o smlouvě o Euratomu v návaznosti na článek 192 smlouvy o fungování Evropské unie. Toto vše je důležité a dovolte, aby i, abych i vznesla argumenty, které jsem již vznesla minulý měsíc, totiž, že Normálně Evropská komise rozhodovala o otázkách, které se týkají jaderné energie. Dnes ale díky Lisabonské smlouvě Evropský parlament by se měl na tomto procesu, na eh, rozhodování také účastnit. A to také umožňuje dvojí právní základ. Znovu připomínám své doporučení, že vhodným právním základem je smlouva eh, o Euratomu článek 31 a 32 v návaznosti na článek 192 EUTF a to umožní lepší zvážení, zvláště otázek, které jsou společensky senzitivní a týkající se ochrany životního prostředí. Proto navrhuji eh, schválit dvojí právní základ. Děkuji. Já budu stručný. Za prvé, nemáme vůbec žádný nic proti tomu eh, odložení a, má, a ať se hlasuje. My jsme o tom eh, diskutovali už minule. Samozřejmě by bylo žádoucí, aby Lisabonská smlouva kryla i tyto aspekt, aspekty a když je spolurozhodování, tak by bylo dobré, aby eh, se Evropský parlament také podílel. Je jasné, že z hlediska tedy eh, Lisabonské smlouvy tím právním základem má být eh, Euratom. A vlastně mm, tato směrnice by měla pokrývat všechny aspekty smlouvy o Euratomu. Ta, ten má také úpravy kompetencí a A ten uh, argument, že, že potom vlastně bychom byli, uh, se mohli spo, účastnit spolurozhodování uh, nejsem, nejsem proto, abychom tento právní základ takto, takto pojali. Dobře, ale nejste proti tomu hlasování samotnému. Dobře, nikdo proti tomu nic nemá, takže teď budeme uh, mluvit o doplnění právního základu ve prospěch ochrany životního prostředí. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti, také prosím zvedněte ruku, takže teď spočítáme. 11. 11 tom případě tedy odmítáme návrh zpravodajky a znovu ještě, ještě, ještě opakujeme, kdo je pro, kdo je proti. Ano, je to jednoznačné. Dvakrát jsme e, spočítali 11 jedenácti, 11, takže návrh je odmítnut. Takže tento bod jsme uzavřeli a teď eh, zpráva Vikstrán. Evropský školský systém. Můžeme hlasovat hned? Dobře, takže eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Ne, dom, omlouvám se, to byla moje chyba, já jsem to vzal ve špatném pořadí. Začneme, eh, začneme paní Lichtenbergovou. Takže kdo je pro návrh 1 pana Vikstréma, kdo je proti, zdržel se eh, přijato, pety 1, kdo je pro, proti, zdržel se eh, přijato, pety 5, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, Návrh eh, dvě, to je hotovo. Pan... A kompromisní návrh dvě, kdo je pro, proti, Strž... Eh, přijato. Pety 12, kdo je pro, proti, Ještě jednou, kdo je pro? Pety 12, kdo je proti? Přijato. Imko 5, kdo je pro? Proti? schváleno, pety 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, MKO 11 s ústním pozměňovacím návrhem, paní Lichtenberger, prosím. Já to teď přečtu anglicky, ten ústní eh, pozměňovací návrh byl eh, eh, pilot by mohl při, přispět k vyřešení problému jednotného trhu a z toho bude mít prospěch 17 členských států. Eh, to byl ten kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pety 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pety 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pety 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pety 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pety 11, kdo je pro, proti. Myslím, že také přijato. Přepočítáme ještě jednou pety 11. Prosím, jasně ukažte proti. Přijato. Pety 10, kdo je pro? Proti. Přijato. Imko 2, kdo je pro? proti, přijato, IMKO 1, kdo je pro, proti, přijato, IMKO 8, kdo je pro, proti, přijato, IMKO 9, kdo je pro, proti, přijato, PETY 4, kdo je pro, proti, přijato, PETY 15, kdo je pro, proti, přijato, IMKO 3 a 4, kdo je pro, proti, Přijato IMKO 6, kdo je pro? Proti. Přijato IMKO 7, kdo je pro? Proti. Přijato IMKO 12, kdo je pro? Proti. Přijato IMKO 14, kdo je pro? Proti. Přijato IMKO 13, kdo je pro? Proti. Přijato PETY 2, kdo je pro? Proti. Přijato PETY 3, kdo je pro? proti, přijato, pety 6, kdo je pro, proti, přijato. A teď máme pozměňovací návrh 4 Wikström, kdo je pro, proti, přijato. IMKO 10 nehlasujeme a potom celý návrh zprávy, kdo je pro, proti, zdržel se, jednomyslně schváleno. A teď ještě budeme hlasovat o přílohách. Kompromis. Ne, to už je tam všechno. To je všechno hotovo, dobře, tak to jsem hned radši. Karim. A další je zpráva Karim. A začneme pozměňovacím návrhem 14 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 15 vyřízeno, takže 16 pro, proti, přijato. Avko 2, o tom nebudeme hlasovat, Imko 1 pro, proti, přijato. Dále Imko 20 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato. Avko 3, o tom nebudeme hlasovat, kompromis 3, kde pro, proti, Přijato. Dále AVKO 6, kde pro? Proti? Ještě jednou pro? Proti? Zdá se, že to stejné, je to tak? Takže AVKO 6, kde pro? Takže 12, kde proti? Je to přijato. Avko 7 pro, proti, přijato. Avko 8 pro, proti, přijato. Dvacítka pro, proti, přijato. 23, kde pro, proti, přijato. 24 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti. 26 kolega Karim. Pane předsedo, mám ústní pozměňovací návrh eh, k pozměňovacímu návrhu 26. Vymazat slova meet their own national targets for reducing, takže by to bylo vyzývá členské státy, aby konzistentně se snažili o snižování zátěže a aby a vedli konstruktivní spolupráci s národními parlamenty v této oblasti. Někdo má něco proti? Paní Geringer má něco proti? Já bych chtěla říci, že s tímto ústním pozměňovacím návrhem souhlasíme, budeme hlasovat pro. Dobře, takže není nikdo proti, takže to přepouštíme, takže hlasujeme o 26 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro? Proti? Přijato. 29 pro? proti, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Nyní 21 IMKO, kde pro, proti, přijato. IMKO 9 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Dále 31 pro, proti, řekl bych přijato. IMKO 8, to odpadá. 32, kde pro? Proti? Přijato. 34 pro? Proti? Zamítnuto. 33 pro? Proti? Přijato. Kompromis 5, kde pro? Proti? Přijato. 35 odpadá. 14. Kde je pro? Avko 14 pro? Proti? Přijato. 37 pro? Proti? Zamítnuto. Imko 2 pro? Proti? Přijato. Imko 4 pro? Proti? Přijato. Imko 22 pro? Proti? Přijato. Kompromis 4 pro? Proti? Přijato. Avko 16 pro, proti, přijato. Avko 11 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. Avko 10 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7. Zde máme dílčí hlasování, první část pro, proti, přijato, druhá část pro, Proti? Také přijato. IMKO 17 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. AVKO 1 pro, proti, přijato. 1 pro, proti, přijato. 2 pro, proti, přijato. 4 pro, Proti. Přijato. Pět pro. Proti. Přijato. Šest pro. Proti. Zamítnuto. Devět pro. Proti. Přijato. Kompromis jedna pro. Proti. Přijato. Jedenáct pro. Proti. Přijato. Třináct pro. Proti. Přijato. A konečné hlasování pro? Proti? Zdrželi se? Jednohlasně přijato. Ani zde nemusíme hlasovat o přílohách. Ty jsou přiloženy jenom pro informaci. Takže další je zpráva paní Wikström. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zamítnuto. Stanovisko jako takové, proti, pro, proti, zdrželi se, jednohlasně přijato. Dále další je zpráva Stojanov. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zamítnuto. 3 pro, proti, zamítnuto. čtyři pro, proti, zamítnuto. pět pro, proti, zamítnuto. šest pro, proti, zamítnuto. jedna pro, proti, přijato. sedm pro, proti, přijato. Konečné hlasování pro, proti, jeden proti, zdrželi se, někdo. Takže jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, všichni ostatní pro. Gratulujeme všem zpravodajům. Mělo to hladký průběh. Bernard Rapkaj se hlásí o slovo. Technická připomínka. Mám otázku. Naivní otázku, na kterou mi snad dáte odpověď, pane předsedo. Právě jsme odhlasovali dvě zprávy. Zprávu paní Lichtenberger a zprávu pana Karima. A dnes odpovědné, od, odpoledne máme slyšení k těmto zprávám. Já tomu úplně nerozumím. To je dobrá otázka, kterou nechám na zpravodajích. Já předpokládám, že to jsou věci, které až tak úzce nesouvisí s, se zprávami. Jde o další projednávání tohoto tématu. Paní Lichtenberger má slovo. Pokud jde o moje zprávu, to slyšení neprobíhá proto, že bychom neměli dostupné odpovídající informace, ale jde spíše o to, že moje zpráva je eh, o výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU a něco takového je podrobeno Eh, přeskumu a takovéto slyšení by se mělo stát pravidelným slyšením. Příští rok opět proběhne velké slyšení. Eh, jde o to zajít do větší hloubky, pokud jde o uplatňování práva EU. Je to totiž velmi kritické a zásadní téma. A my musíme říci, že v poslední době ta vůle uplatňovat právo eh, je klesající. já si myslím, že ehm, otázka socialistického koordinátoru je opodstatněná, nicméně myslím, že to bylo vysvětleno. Takže nyní e, vítám mezi námi pana předsedu Skurise. Máme trochu změněnou právní situaci od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Evropský soudní dvůr e, má a právo iniciativy, pokud jde o vlastní stanovy a statut a Evropský parlament v tomto případě spolu rozhoduje. Jsem velice rád, že zde dnes mohl přivítat pana eh, předsedu Skurise. My jsme byli eh, v Lucemburku, byli jsme tam jako hosté u Evropského soudního dvora a nyní máme předsedu Evropského soudního dvora zde u nás. Jsem za to velice rád. Eh, Diano, chceš eh, říct několik slov na úvod? Eh, možná tedy ano, nejdřív zpravodajka, jenom stručně. Já se domnívám, že nejvíce využijeme náš čas, když se vyslechneme předsedu soudu. Jsem velice ráda, že vás zde dnes máme a těšíme se na to, že nám vysvětlíte své návrhy. Děkuji. Děkujeme. To bylo skutečně stručné uvedení a slovo má předseda soudního dvora. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Možná bych jenom stručně předeslal, že jsem sám velice rád, že zde dnes mohu být a že mohu vysvětlit návrhy Evropského soudního dvora v tomto případě. Jak jste řekl, často tomu tak není. Myslím, že je to poprvé. A z toho důvodu jsem velice rád, že máme tuto příležitost. A budu pokračovat v pracovním jazyce soudního dvora, tedy francouzsky. Euh, me Takže dámy a pánové, dovolte, abych teď velice stručně odprezentoval ty hlavní změny, které vaše skupina navrhuje pro Evropský soudní dvůr. Ten návrh, který byl zaslán na konci června, se týká všech tří jurisdikcí, všech tří oddílů, které eh, tvoří Evropský soudní dvůr. Ale ještě nejdříve, než vám předestřu, jak ten návrh vypadá, tak bych chtěl zdůraznit, eh, z jakých důvodů vůbec ten návrh vznikl. V podstatě jde o to, aby soudní dvůr se dokázal vyrovnat s eh, přizpůsobením vnitřní organizace a všech těch svých oddílů potřebám dnešního světa. A aby se dokázal přizpůsobovat i v budoucnu těm stále se měnícím potřebám. Takže samozřejmě musíme tady v tom kontextu zmínit Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva zvýšila počet oblastí, eh, který se týká zodpovědnost Evropské unie. A to má nevyhnutelný důsledek v tom, že se hmatatelným způsobem také zvýší počet soudních sporů a zátěž Evropského soudního dvora takže my jsme toho názoru, že naše práce by se měla začít organizovat tak, abychom zajistili co největší účinnost naší práce a zároveň zajistili co eh, nezbytnou legitimitu našich rozhodnutí. V tomto rámci jsme náš jednací řád chtěli pozměnit a zvýšit počet soudců ze 13 na 15. Tady v tom tribunálu a na druhé straně jsme se chtěli eh, vzdát tolika soudců, kteří se jmenují, věnují sekundárním slyšením. To by nám umožnilo zefektivnit práci soudců při vynášení rozhodnutí, které, která jsou nejdůležitější pro formování evropského práva. To znamená, že soudci budou zasedat u případů, eh, které půjdou před hlavní soud, tribunál, vlastně v každém druhém případě, zatímco teď je to tak, že je to při každém třetím Dále navrhujeme funkci místo předsedy. To je pozice, kterou mají ostatní mezinárodní soudy. Mimochodem, Mezinárodní soud pro lidská práva má dva místo předsedy. A tento místo předseda by sdílel s předsedou všechny jeho protokolární a další úkoly. Automaticky také bude zastupovat soud a napomůže to zachování jurisprudence soudního dvora. Takže to by bylo k té nejvyšší úrovni soudnímu dvoru. Dále, pokud jde o tribunály, pokud jde o to, že, eh, jak občané mohou eh, přednášet své případy nebo eh, podávat žaloby u tribunálu, tak to je známá věc, že v minulosti bylo poměrně málo takových případů, nicméně to, ten počet na nám narůstá. V roce 2006 bych bylo 1300, ale v roce 2010 počet slyšení byl byl pouze 527, pardon, takže dochází ke snížení takových případů. A v dnešní době ale opět už máme téměř 1400 takových případů. Takže já bych v podstatě zmínil, že jsme také zvolnili podmínky pro přijatelnost. To vlastně také eh, zapřítinila Lisabonská smlouva. Eh, také tady máme soudní spory, které se týkají působnosti směrnice REACH. A trend je takový, že máme stále tedy vyšší počet případů a máme opatření pro zorganizování naší práce, komporterizaci a tak dále. Přes to, že tady existuje Dublinská konvence z roku 2005, tak tato opatření neumožnila soudu eh, zvýšit počet eh, případů, s kterými je schopen se nějak eh, vyrovnat. Takže skutečně strukturální reforma je velice naléhavá A podle našeho názoru nejlepším způsobem, jak v krátkodob, z krátkodobého hlediska snížit počet eh, neuzavřených případů a také eh, snížit celkovou délku eh, trvání případů by bylo zvýšit počet soudců. Toto řešení by se dalo implementovat mnohem rychleji než vytvoření úplně nového soudu například specializovaného tribunálu pro práva duševního vlastnictví. Z organizačního hlediska je důležité také zdůraznit, že každý nový tribunál, každý nový soud vlastně bude potřebovat nějakou, nějaké úvodní období na to, aby vůbec zahájil svoji činnost a až te, teprve podejme tomu, roce a půl bude schopen plně fungovat, protože je třeba, aby všichni úředníci eh, si zorganizovali svoji práci, je potřeba také řešit rozpočet a tak dále, takže taková ta autonomní, taková to autonomní jednotka je vždycky dražší a méně flexibilní. E, také každý nový specializovaný soud, tribunál, se bude potýkat úplně se stejnými riziky a obtížemi, se kterými se potýká veřejné, potýkají veřejné soudy veřejný soud také, ten obecný tribunál soudního dvora, a to právě kvůli malému počtu soudců. Protože pokud například jeden ze soudců onemocní, a to se prostě stává, tak jeho absence v podstatě způsobí eh, té naší malé soudní stolici velké problémy. V podstatě ohrožuje její fungování. A proto bychom rádi měli možnost povolat ty prozatímní soudce, dejme tomu, a to mě vlastně vede k těm dalším změnám, které soudní dvůr navrhuje. Já vám už děkuji za pozornost a pokud budete mít jakékoliv dotazy, samozřejmě rád zodpovím. Děkuji. Diana? Děkuji za vysvětlení vašeho návrhu. Není pochyb, že tento výbor se vždy eh, choval k soudu velice vstřícně, protože se ho týká naše hlavní přání a to je zajistit spravedlnost a zajistit přístup k soudu. Za poslední roky sledujeme s obdivem, jakým způsobem se vám podařilo zkrátit lhůty pro vyřešení předběžných otázek a je jasné, že soudci v tomto směru vede obdivohodně. Také jasně vidíme, že přes, před vámi stojí nové výzvy, tak jako i před námi po eh, té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a není vždy jasné dopředu, co ty výzvy pro nás budou znamenat a jakým způsobem se s nimi nejlépe vypořádat. Ty navržené změny eh, by se mi docela zamlouvaly, ale na druhou stranu si neumím představit, jakým způsobem je zasadit do nějakého koherentnějšího rámce. Za prvé, nárůst počtu soudů, soudců Tady je otázka, kdo by to měl být a z jakého členského státu, neboli by to určitým způsobem narušilo tu rovnováhu, k tomu jste se nevyjádřil vůbec. Jako místo předsedkyně parlamentu také samozřejmě eh, mám eh, určité sympatie místo předsedům jakýchkoliv organizací. My eh, jich máme 14 v parlamentu, takže těžko můžeme Eh, tedy kritizovat váš skromný eh, návrh eh, o jednoho místo předsedu. A ani nevím, jestli to je zase až tak důležitá součást vašeho návrhu. Myslím, že váš návrh se především týká počtu soudců a my víme, že padly i protinávrhy s tím, že by bylo přece jenom lépe ustavit speciální soud pro otázky duševního vlastnictví. Na jednu stranu jsem nervózní a e, ta otázka těch zastupujících soudců, nevím, nevím, jakým způsobem mají být jmenováni. Ta e, otázka soudce, který by přišel a zase odešel, e, nevím, jestli by to neřešilo problémy jenom také dočasně. Samozřejmě hovoříte o výhodě flexibility, ale my tady hovoříme o soudu, který by měl zajišťovat stabilitu pro Evropskou unii, eh, takže jakékoliv eh, řešení eh, ad hoc, nevím, nebylo by lepší tu strukturu spíše eh, nějakým způsobem nastavit eh, správně jednou provždy a Lisabonská smlouva nám vlastně k tomu poskytuje ten vhodný rámec a možná, že by bylo spíše lepší se na tuto možnost zaměřit. Do jisté míry eh, ti zastupující soudci by přispěli k vybudování týmu, který by měl zkušenost s prací na evropské úrovni a pak by tu zkušenost také vzali zpátky domů. Takže eh, samozřejmě platné argumenty jsou vzneseny na obou stranách, ale jsou mi jasné i ty protiargumenty, takže bych byla vděčná za eh, o něco hlubší vysvětlení. Děkuji. Eh, ano, děkuji. To jsou velice důležité otázky, které jste položila. Pokud jde o koherenci, pokud jde o uplatňování evropského práva, tak tam vám mohu zaručit, že to je naší nejvyšší prioritou a sice, že se skutečně snažíme udělat všechno pro to, abychom toto zaručili. A jedním z důvodů, proč jsme předložili tento návrh, je právě to, že chceme zaručit konsistentní přístup k právním předpisům Evropské unie. Podle nicejského systému, nicejské smlouvy, vytvoření specializovaného soudu má jako automatický následek to, že odvolání proti rozhodnutím takového specializovaného tribunálu by musel potom řešit soud, soudní dvůr. A což je velice závažný následek. Vzhledem k omezeným kompetencím, které máme v rámci tohoto systému, tak my se právě tímto snažíme zajistit koherenci a jednotnost výkladu evropského práva. Takže kdykoliv vytvoříme specializovanou jurisdikci, tak musíme pamatovat na to, vlastně odejmeme část kompetencí soudnímu dvoru a e, tuto kompetenci potom přeneseme na ten specializovaný tribunál. Takže to je první věc. Druhá věc, je ta, že takovýto specializovaný tribunál nikdy nemůže mít 27 soudců, alespoň tedy podle mého názoru. Takže jde o to, jak by se vybírali soudci pro takovýto specializovaný tribunál. Vzhledem k finanční krizi, kterou všichni zažíváme, rozhodně není realistické, že by eh, těch soudců mohlo být 27, takže vždycky nastane ten problém, jak vybrat takovéto soudce. Jak pro ty tribunály, které navrhujeme my, tak pro jakékoliv specializované tribunály, které by mohly v budoucnu vzniknout. Ten problém bude vždycky stejný. My ne, jsme zatím nenavrhli žádný výběr, výběrový systém, ale to ne proto, že je to tak obtížné, ale proto, že jistě chápete, že soud jaksi není politickou institucí, takže je to na politických institucích, aby vyřešili tuto záležitost. A my zcela spoléháme na to, že Rada a parlament jsou schopni samozřejmě schopni samozřejmě přijít s přijatelným řešením této otázky. Já vím, že jste samozřejmě už eh, dokázali vyřešit mnohem eh, zapeklitější záležitosti, než jak budeme vybírat soudce pro tribunály. Vždycky můžeme samozřejmě vzít v úvahu eh, výbor pro článek 255, eh, které se týkají kvalifikace, kvalifikace soudců, kteří mohou zasedat v tribunálech. Jsme i toho názoru, že musíme najít nějaké flexibilní řešení. A my tady navrhujeme takové řešení, které skutečně flexibilní je, protože nám umožní reagovat na nějaký nárůst v počtu eh, soudních případů, například v důsledku systému REACH. Jestli musíme vytvořit speciální tribunál jenom kvůli systému REACH, vzhledem k tomu, jaké, jaké problémy to může způsobit a v současné situaci, tak my v současné chvíli víme velice dobře, že i ten tribunál pro veřejné záležitosti eh, se stane brzy předmětem návrhu ze strany rady, pokud jde o ta tři místa, která jsou v tuto chvíli volná. V tuto chvíli tato tři neobsazená místa soudců, ale v tuto chvíli náš soud paralyzují. Těto tři soudci, jejichž eh, místa se uprázdnila, jsou stále ještě členové jurisdikce, nicméně nemohou pracovat na případech, protože jejich mandát, jejich funkční období končí na konci srpna a nemáme za ně nikoho, kdo by mohl je nahradit. Dále máme dva další nemocné soudce, kteří mají zdravotní problémy a v tuto chvíli tady máme pouze dva soudce, kteří pracují na plný úvazek. Vždycky tady musíme zvážit pro a proti. A taková jurisdikce, jakou má ten obecný tribunál našeho soudního dvora, který v podstatě funguje už 23 let, ta jeho jurisdikce byla vymezena našimi výbornými kolegy, je tam tady 12 soudců a navýšení počtu soudců by bylo podle našeho názoru takovým permanentním vyřešením této naléhavé situace. Musíme si zcela jasně také říci, jaký status by měli tito soudci. Paní Volis, já se obávám, že jsem ne, neporozuměl úplně tomu, co jste říkala o těch ad hoc soudcích. To by nebyly samozřejmě soudci tribunály, protože soudci tribunálu musí být věno, jmenováni jako všichni ostatní, to znamená na šestileté období. Jsou to plní členové, plně, plnoprávní členové soudního dvora. Pokud hovoříme o tom, pokud jste hovořila o tom, eh, čemu říkáme interim judges, tedy ti dočasní zastupující soudci, tak to právě souvisí se skutečností, že máme omezený počet členů, protože existují situace, jako právě ta situace, která nastala, když končí funkční období někoho, nebo pokud je někdo ze stálých soudců nemocný, v některých případech samozřejmě ty zdravotní problémy mohou být velice závažné, tak náš soudní dvůr prostě nemůže fungovat tak, jako kdyby měl 27 eh, nebo 30 soudců, protože takový počet samozřejmě už potom dokáže vyrovnat jakoukoliv absenci jednotného, eh, jednotlivého soudce. Taková situace by samozřejmě byla mnohem flexibilnější. V takovém případě bychom mohli samozřejmě reagovat na eh, jakékoliv nepředvídané události. Nicméně my máme omezený počet soudců a tím pádem jsme méně flexibilní. Samozřejmě ten obecný, všeobecný tribunál je specifický případ. Ano, samozřejmě budeme muset eh, upravit také náš statut, naše stanovy. A samozřejmě, že tady, eh, jak jste říkala, post místo předsedy nebude mít stejný význam eh, jako ty ostatní naše návrhy na změny. Nicméně potřebujeme mít možnost takovýto post vytvořit. musíme prostě v tom systému učinit nějakou změnu, která nám pomůže. Ale pokud jsem vám nezodpověděl dostatečně, tak samozřejmě ještě zopakuji. Nějaké doplňující otázky? Poté paní Lichtenberger. Nejdříve Diana. Je to otázka procesu. Asi je zde někdo z právní služby komise. Já jsem skutečně vděčná za ty doplňující informace, které jste nám i dal. Nicméně z hlediska postupu budeme potřebovat nějaký návrh ze strany komise a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom věděli, jaký je časový harmonogram a co se tedy stane. Dobrá, paní kolegyně Lichtenberger. Mnohokrát děkuji za vaši odpověď. Eh, doplnil jste některé informace. Vím, že je to věc, kterou nerozhodujete vy, nicméně eh, rozhodne se na jiné úrovni, ale přesto vnímám to tak, že je to nesmírně významné, protože eh, to je všem jasné. Nejvyšší soud má stabilizační roli, jak už řekla kolegyně. soud musí chránit v rámci demokracie určité principy. A v minulosti víme, že soud eh, měl také jasnou eh, roli, pokud jde o interpretaci eh, zákonů. A to mělo velice velký dopad už v minulosti. Pokud jde o tyto speciální komory, speciální soudy, jak to vypadá, jak si to představujete, jakou máte ideální představu? Jak by něco takového mohlo vypadat, jak by to vypadalo s tou závislostí, nezávislostí a také s mírou expertízy. Speciální soudy eh, vznikají kvůli tomu, že se jedná o značně specifický eh, předmět zájmu, ale tyto specifické předměty zájmu závisí samozřejmě také na tom, že to obecné právo eh, musí být také jasně viditelné v těchto speciálních komorách. Mm, takováto ideální situace vzniká eh, každodenní prací, zohledňování jednotlivých argumentů v, eh, v různých případech. Já jsem trochu um, zdrženlivá, pokud jde o příliš vysokou míru specializace, protože zde existuje určité nebezpečí, že zde dojde k velké specializaci a zapomene se na ten celkový obecnější kontext. Takže mě by zajímalo, jak vypadá vaše zkušenost, co vnímáte jako ideální případ ze své zkušenosti a jak by bylo možné zajistit koherentnost eh, mezi těmi obecnými komorami a těmi specializovanými komorami. Já budu velmi stručný. Paní poslankyně, já naprosto souhlasím s tím, co jste právě řekla, eh, pokud jde o ten trend směrem ke specializaci. Nemohu hovořit jménem soudu, mohu hovořit na tomto místě pouze svým vlastním jménem ale musím říci, že já osobně eh, nepodporuji specializaci. Nejsem velkým přítelem specializace. Protože v Evropské unii máme rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tato rozhodnutí se musí uplatňovat v 27 členských státech eh, ze strany soudců a také eh, ze strany úřadů členských států. A s ohledem na tuto situaci vždy musíme mít na mysli aspekt jednotnosti. A musíme mít na mysli to, jaký dopad může mít dané rozhodnutí na členské státy. Pokud jde o Evropský soudní dvůr, my vždycky máme na paměti případné dopady. A to je důvod, proč bychom měli stejné obavy pokud jde o specializaci, jako vy. Samozřejmě musíme ehm, zohlednit to, že Lisabonská smlouva stanovuje specializované soudy jako určitou možnost pro řešení některých situací. Nicméně na tomto místě s ohledem na legislativní postup bych dodal, že soud eh, to zvážil Předložili jsme návrh, který eh, jsme skutečně hluboce promysleli. A víme, že existují různé postoje ze strany různých institucí, které očekávají návrhy soudu. Je tomu tak přesně proto, že eh, daná situace, kterou máme, představuje určité obavy. Stačí podívat se na vaše usnesení týkající se udělení absolutoria za rok 2009. Parlament stanovil, že má velké obavy, že je velmi znepokojen situací u soudu a u jednotlivých tribunálů. A to je přesně důvod, proč jsme se na to podívali, proč jsme tuto věc studovali a proč jsme předložili návrh. Máme před sebou určitý návrh. Soud navrhl e, zvýšit počet soudců. To je ten návrh, který máme před sebou. Můžeme hovořit o výhodách a nevýhodách takovéhoto návrhu? ale není zde žádný návrh vytvořit specializovaný soud. A musíme v tomto mít jasno. Musíme v tom mít jasno proto, že v současné době probíhá formální postup, tak jak ho stanovila smlouva a který vyžaduje eh, buď návrh komise a eh, postoj parlamentu nebo návrh eh, soudu a postoj komise. My jsme tedy vypracovali tento návrh a to je návrh, ze kterého můžeme vycházet, na kterém musíme pracovat. A mohu vám vysvětlit, proč jsme předložili právě takovýto návrh. O to se právě snažím. Mohu vám říci, že jsme skutečně předložili tento návrh s ohledem na to, jaká je situace. Pane předsedo, souhlasím s vámi, že s ohledem na velikost eh, soudu a na požadavky je třeba mít maximální flexibilitu, ale já se jenom ptám, proč tato otázka flexibility nebyla zohledněna také, pokud jde o soud pro veřejnou službu EU. A protože to je eh, specifický soud. Nyní u toho všeobecného eh, soudu eh, se hovoří o změnách, protože tento soud má stále více eh, práce. Soud pro veřejnou službu má také hodně práce, nicméně zde by bylo možné určitým způsobem propojit a předávat si práci. To je velice dobrá myšlenka, pane Léne, nicméně já se obávám, že by to neodpovídalo systému, který zavádí smlouva. Potřebovali bychom ve smlouvě určitou možnost zavést takovou tu míru flexibility. Především s ohledem na to, že musíme mít na paměti, že pravomoce soudu pro veřejnou službu budou vždy podléhat eh, Evropskému soudu. Eh, přesouvání soudců mezi eh, těmito soudy by nemuselo být nutně kompatibilní s se strukturou těchto soudů. Nesmíme zapomenout na to, že Práce soudu pro veřejnou službu je velice specifická. Tento soud má specifickou úlohu. Řeší otázku eh, s ohledem, řeší otázky také s ohledem na eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Eh, situace je, myslíme, celkem jasná. Problémy jsou eh, evidentní. Členské státy mají své vlastní eh, soudy pro veřejnou službu. A pokud máme tribunál pro ochranné známky, pro ochranu duchovního vlastnictví nebo pro patenty. Pokud bychom měli takovéto tribunály, situaci by to zkomplikovaly. Představovaly to, by to změnu pro primární právo Evropské unie, nejenom pro sekundární právo. Odebrali bychom pravomoce, odebrali bychom odpovědnost Evropskému soudního dvoru odpovědnost za tyto oblasti. A my se domníváme, že ten správný čas na to ještě nepřišel. E, neznamená to, že v budoucnosti takovýto návrh nebude moci být předložen. Jde ale o to, co je nejvhodnějším řešením právě teď. A my se domníváme, že tím nejvhodnějším řešením je to, co jsme my předložili Radě a parlamentu. Mnohokrát děkuji, ještě komise musí zaujmout stanovisko, také k tomu, jak je to ve smlouvě. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Komise ještě nepřijala své stanovisko. My se domníváme, že eh, z právního a institucionálního hlediska je to nesmírně důležitá věc, takže my, si, my chceme mít dostatek času na to, abychom si návrh prostudovali. Takže nemohu říci o mnoho víci, než eh, to, že to bude rozhodnuto během září v druhé polovině září. V každém případě ale nepodceňujeme otázky, které máme před sebou. Nesmíme zapomenout na to, že když hovoříme o komunitární metodě, a to děláme velice často, Zásadní pro komunitární metodu je monitorování aplikace evropského práva ze strany Evropského soudního dvora. Musíme se zamyslet nad tím, eh, v čem tedy se soudem souhlasíme? Souhlasíme v tom, že od roku 2004 eh, nápor práce pro soud vzrostu. Ještě nejsme schopni přesně odhadnout, jaké výsledky tohoto náporu práce budou s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Jsou zde ale některé právní základy, které mohou mít vliv na eh, judikatury Evropského soudního dvora. Je zde zásadní problém, který souvisí eh, se základními právy. Pokud se řeší otázky základních práv, ehm, tyto případy se řeší eh, dlouho. Nicméně je třeba tato období ehm, je třeba, aby tato období byla rozumná. Máme listinu základních práv, a zanedlouho by měla vstoupit v platnost také charta o lidských právech. Musíme se snažit nalézt e, řešení, které co nejvíš, nejvíce zvýší efektivitu práce Evropského soudního dvora. Další zásadní bod je soudržnost a stabilita judikatury Evropského soudního dvora a jeho rozhodnutí. Je zde určité omezení a vyplývající ze situace veřejných financí. Není možné, aby eh, soud eh, očekával, že jeho financování se zvýší. Myslím si, že řešení, které by znamenalo zavedení specializovaného soudu, by bylo velice rigid, rigidním řešením, ale neznamená to, že bychom třeba za tři roky takovéto, eh, takovýto soud zřídit nemohli. Chtěl bych také říct, že se domnívám, že členské státy eh, budou požadovat, to, aby navýšení počtu soudců bylo doprovázeno také určitými závazky ze strany soudu a tribunálu, pokud jde o vnitřní organizaci, organizaci práce. A, a především pokud jde o zvýšení efektivity, což je něco, co je v zájmu nás všech. Pokud jde o specifické otázky vyplývající z návrhu soudu, Jedna otázka, na kterou komise musí reagovat, je složení eh, té velké komory, toho hlavního soudu, eh, toho pléna soudu. Eh, víte, že to je hlavní orgán, který zajišťuje stabilitu judikatury. A hovořili jsme zde o narůstajícím počtu soudců, počtu různých orgánů. Nemyslím si, že soud pro veřejnou službu EU aby měl být příklad, který by se měl rozšiřovat i na další oblasti. Domníváme se, že je třeba nalézt řešení pro eh, ten problém omezeného počtu eh, soudců eh, v tom hlavním tribunálu. Musíme také nalézt řešení týkající se zastupujících soudců pro případ nemoci. Komise by měla být schopna předložit své stanovisko před eh, koncem září. Nicméně měli bychom být rádi za jednu věc a, to, že podle Lisabonské smlouvy je parlament od začátku plně zapojen do celého postupu, komise sehraje svoji roli ve spolupráci s radou a parlamentem. Soudní dvůr bude muset nakonec aplikovat tuto změnu podle Lisabonské smlouvy do svých stanov, do svého statutu? Děkuji. Jsou ještě otázky nebo komentář? Není. V tom případě, pane předsedo, vám srdečně děkuji, že jste přišel a detailně eh, jste eh, nám vysvětlil svůj návrh. My se ještě řádně poradíme. Paní Volis eh, bude v následujících dnech eh, v Lucemburku, takže ještě s vámi o tom problému bude debatovat. Děkuji vám. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu der Patentdiskussion. Takže můžeme pokračovat v naší debatě. A vracíme se k patentům a vy jste další na seznamu řečníků. Eh, já mám pocit, že času máme málo, do žádných detailů nepůjdu, jenom Eh, jedna obecná politická poznámka. Nejdůležitější cíl politický je dospět k jednotnému evropskému patentu, jinak to potrvá celá léta, než se dostaneme k řešení, které ještě nebude ani dokonalé a nelze spochybňovat ty návrhy, které byly doposud vzneseny. My jsme byli spokojeni jako Italové s tím návrhem Barniera těch třech jazyků i, ale jak řekl pan Saudy, i přesto, že italština nebývá nutně spojována Eh, s patenty, nás zajímá spíše kultura, historie. Já vím, že tady zastupujeme dvě politické frakce, to je asi také důležité, poslanci v tomto výboru. jsou eh, silně propojeni s tím tématem eh, vytvoření jednotného evropského patentu, vyžaduje to nemalé oběti. A myslím, že to bylo dobře řečeno, že praxi ten tříjazyčný přístup eh, vlastně povede k jednojazyčnému eh, přístupu. To francouzi a Němci dobře vědí, že si nemohou dovolit zažádat o patent eh, světový ve svém jazyce. Teď je ve světě jenom jeden jazyk, ve kterém je to možné, další jazyk již se tedy noří na obzoru, ale je tedy dobře se o tom dohodnout. Převážná většina patentů už tak jako tak se žádá v angličtině, a to i v Evropě, a to i mezi někdy francouzi a Němci. Ale i ve všech ostatních zemích, myslím to tak je, že skoro o všechny patenty se žádá v angličtině. Samozřejmě podpora při úhradě nákladů na překlad, to bych byl pro. A to vše povede prostě k jednotnému evropskému patentu. Proto musíme najít jiné formy. Třeba je možné požádat ve, eh, v jazyce toho státu, který vystaví ten patent. Velké podniky to zvládnout, tedy žádat o patenty. Malé podniky to ale nezvládnou a nemělo by to vést k nějakým nadměrným nákladům více pozornosti pro malé a střední podniky v těch eh, tedy právních normách, které tvoříme. To je důležité. A konečně já jsem velice rád, že i italský eh, zaměstnavatel, jeden velký, tedy se velice zdrávě k tomuto návrhu vyjádřil a postavil se k tomu. Jde o velké zájmy a zde tedy nejde o žádnou italskou liriku. Eh, tady musí být naprosto jasné, s kým se cítíme být svázáni. Ale to asi se netýká tohoto bodu. My zde musíme se společně snažit ten předložený návrh ještě zlepšit, ale především eh, být pro včasné řešení. Děkuji paní kolegyně Bikström. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení kolegové. Já bych velice ráda bránila italskou poezii. To bych hrozně ráda. Ale teď hovoříme o patentech. A po všech těch letech, kdy jsme čekali na nějaké nařízení o, evropský, o evropském patentu, tak si myslím, že je velice uspoji, uspokojivé, že už teď konečně v naší sněmovně máme příležitost začít na tom patentovém balíčku pracovat. Já jsem uh, eh, tínová zpravodajka ALDE k této zprávě a já se osobně velice těším na další spolupráci se všemi kolegy a zúčastněnými hráči, tak abych mohla i já přispět k dosažení obecného koncenzu v parlamentu a nadále spolupracovat eh, s radou na tomto tématu, protože výzkumníci eh, po celé Evropě bojují celá léta a čekají celá desetiletí na to, až bude existovat nějaký fungující, funkční evropský patent. To bude klíčová komponenta pro silnější a lépe fungující evropský jednotný tvr, eh, trh, který bude přizpůsobený potřebám 21. století. Všichni asi víte z těch našich dočasných diskusí, že liberálové a já osobně eh, velice podporujeme evropský patent a velice se těšíme na plodnou spolupráci, tak aby se nám podařilo dosáhnout toho společného evropského patentu a toho nařízení co nejrychleji. Děkuji. Danke. Děkuji. Já jsem eh, měl mnoho zájemců o slovo, teď se to vyřešilo, mezi tím odešli, takže teď ten bod mohu uzavřít. Ne, paní kolegyně Galo přece jen se hlásí o slovo. Président, je me suis absenté quelques minutes. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem před chvílí na chvilku vyběhla, takže nevím, jestli někdo z těch, kteří se účastnili minulý týden ta delegace vám už řekl, že polské předsednictví bylo velice odhodláno k tomu, k tomu že e, dotáhne toto jednání ke konci, velice podporuje tento projekt a to přesto, že polština nebude jedním z těch oficiálních úředních jazyků. A to způsobilo, že jsme jim tady velice pozorně naslouchali, vyslechli jsme se jejich názory a to jsem vám chtěla uh, říci tady jenom jako takovou informaci, ale on už tady skoro nikdo není, vlastně moc nás tady nezbylo. Možná, že to bude tak, že za polské předsednictví se podaří to přivést eh, k obsahovému uzavření. Problém spočívá v tom, že se jedná, že čekáme mezivládní konferenci a jednání mezi členskými státy a vinou technických problémů to může trvat ještě dále, takže oficiální, tedy závěrečné hlasování možná se odehraje až později, ale alespoň co se týče základních otázek, že by je polské předsednictví možná dokázalo dovést ke konci, to se zdá teď být pravděpodobným. A teď už se opravdu nikdo další o slovo nehlásí, takže ten bod můžeme opustit a, a slovo má pan Time, to je bod 15.16. Ano, já bych eh, se ráda věnovala oběma bodům. Eh, najednou jedná se o eh, nevyjasněných, nevyjasněné majetkové věci mezinárodních, tedy manželství, což je v souvislosti i s nařízením eh, o eh, výživném. To vstoupilo v platnost teď 16. ještě s nařízením o spolurozhodování. To teď ještě eh, bude vyhlášeno a potom ještě s jedním nařízením, které ještě nebylo schváleno a to vlastně jsou ještě dvě nařízení, které je potřeba harmonizovat. To znamená otázky nevyřešené eh, týkající se majetkových eh, věcí v manželství. Tady máme eh, identický text pro oba dva dokumenty, takže možná, že by pro obě dvě témata stačilo jedno nařízení, jak pro tedy manželství, tak pro registrovaná partnerství. Já jsem původně chtěla o to e, zažádat, ale v mezidobí pak jsem si to zase rozmyslela protože probíhalo něco jako trialog eh, s radou a komisí minulý týden. A pak jsem tedy se rozhodla jinak i v návaznosti na polské předsednictví, které mě požádalo, abych nežádala o společné projednání obou nařízení, a to z, politického, z politických důvodů. Je tady totiž znovu ten problém, že členské státy uh, Eh, které vlastně neznají institut registrovaného partnerství, se obávají, že tím, že se budou uznávat a vykonávat ehm, zahraniční eh, rozsudky, by vlastně tento institut u nich byl zaveden, tak říkajíc, zadními eh, vrátky. Já si to tak úplně představit neumím a chci ještě říci, že komise upozorňuje, že se týká označené množství eh, případů. Máme asi 200 tisíc vlastně eh, registrovaných eh, partnerství heterosexuálních a 80 tisíc homosexuálních a nebo 50 tisíc tedy a já jsem se ptala třeba v jednom členském státě, jak vypadá praktická relevantnost vlastně rozdílné úpravy a Očekává se, že počet těch případů za rok, kdy eh, dojde k rozluce eh, těch eh, homosexuálních registrovaných partnerstvů a asi 150 za rok, to je ve větším členském státě, nevím, jak by to bylo v menších členských státech, takže z hlediska maltéského soudu, řekněme třeba dva Němci, kteří tam mají registrované partnerství, chtějí tedy se rozvést. Takže působnost tohoto předpisu eh, je opravdu eh, velice malá. Nevím, jestli kvůli tomu stojí za to eh, začít nějaký politický boj. Já o tom mluvím kvůli tomu, že vlastně to máme trošku eh, nad sebou jako Damoklův meč, podobně jako to bylo eh, ohledně eh, rozvodu, že tedy vlastně bychom nemohli to udělat v řádném, v řádným postupem. Takže potřebujeme tady jednomyslnost mezi členskými státy, což celou tu věc ještě komplikuje. Já se eh, stručně vyjádřím eh, k jednotlivým částem té právní úpravy. Co se týče příslušnosti soudu, tady je otázka zajímavá. Předpokládá se, že tady ten soud, který, eh, který bude rozhodoval o té rozluce, by rozhodoval i o majetkových věcech. A tento soud je možné si zvolit co se týče registrovaného partnerství, tady je potřeba to zmínit jako vlastně takové východisko pro ty členské státy, které politicky nechtí být spojovány s institucí eh, registrovaného eh, parlamentu, že jejich soudy se můžou prohlásit za nepříslušné když v tom státě neexistuje registrované eh, partnerství, potom v tom státě nemůže tedy žádný soud být příslušný pro řešení majetkových otázek, eh, tedy registrovaného partnerství, které tam jako institut neexistuje. Ten problém by tedy opravdu eh, existoval pouze co se týče uznávání a výkonu zahraničních soudních rozhodnutí. Při, co se týče rozhodného práva a Eh, tedy volby státu, eh, kde ten majetek je, tady valba není a týká se to tedy eh, bylo by to právo státu, kde, měli, kde měl ten pár manželský své první, nabil své, svůj první majetek, nebo kde obvykle, kde obvykle bydlel, nebo kde začal bydlet. A je tady problém, že ten první společný pobyt může být volen poměrně náhodně, většinou je navázán na eh, zaměstnání, podle toho vlastně se volí ten stát pobytu a jinak eh, oba dva členové toho páru nemusí k tomu státu ani mít žádný zvláštní vztah a e, jinak v jiném, v jiném nařízení se třeba vědomě volí stát posledního trvalého pobytu, protože tam to bývá nejpraktičtější tedy to vyřešit. Potom máme tu zvláštnost, to je e, možnost volby práva e, u manželů, ale tato volba není předpokládána pro tedy ty členy registrovaného partnerství. To z ústavního hlediska, které znají registrované partnerství, je toto problematické a proto bych byla proto poskytnout i registrovaným partnerům tuto možnost volby práva. A potom je tady problematika třetího státu, co se týče eh, aplikace práva třetího státu na ten majetek manželů. Tam může jít i o aplikaci islámského práva, tady se pře, pře pokládá použití nějakých výjimečných norem v případě, že tedy ta práv, ten právní systém toho třetího státu není v souladu tedy prostě s naším právní kulturou. A tady jsme vlastně počítali s jednou určitou právní úpravu, nevím, jestli to řeknu správně, tam tam to lze také použít jako východisko v nouzi, že určité státy řeknou, že je potřeba použít jejich právo. Důležité, důležité je, že se tady nepředpokládá žádné žádné eh, jaksi východisko v jiných eh, věcech, Když se uh, tý, když, se, když jde o nemovitosti, máme problém, musíme ku příkladu vědět, z jaké, eh, do jaké míry vlastně jakou část té nemovitosti eh, vlastně uhradil jeden, jeden z manželského páru to je potřeba zjistit. A e, notáři si většinou vypomáhali tím, že vlastně se e, volilo e, ta volba práva podle toho, kde se nalézá ta nemovitost nebo třeba ten pozemek, takže když jde o pozemek nebo nemovitost v Německu, tak se vlastně na něj vztahuje německé právo, co se týče tedy úpravy majetkových poměrů manželů. Eh, v budoucnu možná, ale toto nebude auto, možná automaticky eh, uplatňovat. A následující problém ještě těm stručně pohovořím. Ta působnost, eh, působnost je ještě nejasně definovaná, takže praxe s tím vlastně počítat nemůže. Tady je potřeba ještě řadu otázek vyjasnit a z trialogu vyplynulo to, že se vlastně hovoří ještě i o nárocích, e, nárocích na důchod, jestli ty se stanou také předmětem tedy řešení otázek e, majetku manželů. Podle německého práva by to tak nebylo. A potom ještě další nevyjasněné věci e, jsou, a to, to, to, je, to je věc úpravy darů, takže to je všechno ještě ve hvězdách. Je potřeba, aby toto se bývalo vyřešilo nařízení o nebo v úpravě eh, rozvodu. To by se mělo definovat, které případy se eh, pod to vezmou. A rada, i rada nechala řadu těch otázek otevřených. Potom máme také problém, tak jak je to nařízení o dědickém právu, Eh, že tady máme přeshraniční otázky a že někdy vlastně zacházíme i do otázek nehmotné povahy. Včera jsme slyšeli vyjádření Rakouska, eh, které počítá s tím, že bude potřebovat nějaké výjimky, jiné státy taky, co se týče tedy hmotného práva. Na každý pád se domnívám, že Eh, tedy eh, ty majetkové poměry je velice eh, složité, velice složitý, složit, složité právní téma a už jsem docela napjatá na to, jakým způsobem vlastně bude možné aplikovat to, které nitrostátní právo, které to upravuje. ale vždycky si myslím, že je nejlepší, když eh, to právo aplikují ty soudy, které se eh, v něm nejlépe vyznají, takže, takže to znamená svoje vlastní právo, takže to by také eh, určovalo tu volbu práva, toho rozhodného práva, to znamená, bylo by to právo toho posledního pobytu, protože ale v některých případech eh, vlastně, eh, kdyby, eh, kdyby se spíše použilo právo soudu, kde ti manželé budou žít o 20 let později, bylo by to složité. Pokud jde o časový harmonogram, závisí to na nařízení o dětickém právu. To nařízení o dětském právu musí být schváleno jako první, protože, se, protože na něj odkazujeme. Členské státy do posud projednali pouze část eh, článku tohoto nařízení, ještě je čeká další část těchto článků, o některých ještě nehovořili vůbec. Takže já se domnívám, že časový harmonogram v tomto případě eh, není takový, že bychom to zvládli schválit do konce tohoto roku. A protože je zde ještě celá řada otázek, které je třeba eh, vyřešit. Já se těším na spolupráci s kolegy a Těším se na vaše připomínky, eh, protože eh, kromě eh, registrovaných partnerství zde nejsou žádné politické otázky, jsou to čistě právní otázky. Děkuji, je to extrémně složitá věc, ale jsem přesvědčen o tom, že zpravodajka to nakonec zvládne. Myslím si, že se to nakonec dostane pod posílenou spolupráci, protože ta diskuse je podobná jako u patentu často dochází k tomu, že ta politická diskuse nemá nic společného, společného s těmi, kterých se to skutečně týká kolega Baltazar. Sí, grazie, presidente. Jo, mi kom... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat paní Tajn k té práci, kterou vykonala, protože je skutečně velice důležité, aby tato majetková práva v manželství nebo v partnerství byla nějak ošetřena. Já si myslím, že pokud se nám nepodaří najít nějaké, nějakou velice dobře vyváženou formu, pokud jde o, ten, o to kontroverzní téma registrovaného partnerství, tak se nám nepodaří dojít s tímto návrhem příliš daleko. Říkám to proto, že polský senát už nám zaslal dokument, ve kterém si stěžují eh, na útok na princip subsidiarity. Eh, poslanci z italského parlamentu nám také zaslali dokument, ve kterém eh, si stěžují na poškození principu subsidiarity eh, kvůli tomuto návrhu a myslím si, že další takové iniciativy ještě přijdou. Samozřejmě jiné je to v zemích, kde, jako třeba v zemi paní Tain, kde je velká gay komunita. Ale samozřejmě se nám se musíme pokusit o to, aby, to, aby ten návrh byl vyvážený, protože jinak máme v podstatě jenom dvě možnosti. Za prvé posílená spolupráce, nebo velice komplikovaný, konfliko, komplikovaný postup plný překážek. Pokud jde o ten neformální, neoficiální trialog, tak tam mám pocit, že rada jaksi není příliš nadšena tím, že by měla zaujmout vedoucí úlohu, pokud jde o tento návrh. Jsou takový váhavý, eh, mají takový velice pružný až příliš přístup k časovému rámci a tak dále. Já si myslím, že ta technická řešení jsou velice vhodná pro všechny osoby, které se mohou ocitnout v takové situaci. A ten koncept, že páry z různých členských států se prostě pohybují po celé Evropské unii, s tím se setkáváme a budeme se snažit naší kolegyni tady pomoci v její práci to je tedy obecné zhodnocení. Děkuji. Děkuji. Hlavním bojištěm ale bude stejně rada, takže můžeme uzavřít tento bod a paní zpravodajka předloží pak někdy zprávu. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to Diana Volis a jedná se o alternativní řešení sporu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Máme návrh zprávy týkající se alternativního řešení sporů eh, v občanských, obchodních ehm, a eh, rodinných záležitostech. Eh, vychází to z návrhu komise, který se do, značného, do značné míry soustředí na alternativní řešení sporů pro spotřebitele a to znamená, že je to především v kompetenci výboru IMCO. Nicméně všichni víme, že tento výbor má jasnou odpovědnost za alternativní řešení sporů. Takže to je, takže zde je určitý problém. Máme zde vypracovat zprávu ke sdělení, které se týká otázky spotřebitelů, ale tento výbor by tam měl mít hlavní kompetenci. Měla jsem problém s tím zdůraznit, že historicky tento výbor v oblasti občanského práva vždy chtěl spíše horizontální než sektorální odvětvový přístup, protože alternativní řešení sporů je důležité v celé řadě Ehm, práv, jako je eh, třeba otázka eh, utrhání nadsti, nejenom otázka spotřebitelů. Ale samozřejmě, pokud eh, se nám podaří to zlepšit nebo to vyřešit v otázce spotřebitelů, potom to bude mít velký pozitivní vliv na vnitřní trh, ale také v celé řadě dalších oblastí, například vztahy mezi podniky, mezi malými podniky, eh, v rodinných eh, záležitostech, eh, v oblasti kolektivních žalob a tak dále. Tam alternativní řešení sporu má své místo, jak jsme řekli dnes dopoledne. Má, má to také své místo v oblasti pomluv a tak dále. A tento seznam je velice dlouhý. Myslím si, že když eh, řešíme návrh, jako je tento, eh, který zmiňuje jenom některé, eh, jenom z určitých důvodů jenom některý sektor, potom je to trochu problematické. Tento výbor by měl mít by měl problémy, pokud by chtěl prosazovat společné standardy pro alternativní řešení sporů. E, já se domnívám, že tento přístup byl velice úspěšný, pokud jde o mediaci a měli bychom se snažit o to, abychom měli společné standardy, společný rámec, pokud jde o alternativní řešení sporů, i když to e, není lehké, abychom to měli e, v různých oblastech. V návrhu zprávy se snažíme jasně stanovit eh, toto naše východisko, navrhnout další oblasti, kde můžeme využít alternativní řešení sporů. a snažím se prosazovat koordinovanější přístup ze strany komise, eh, který by nezahrnoval jenom generální ředitelství Sanko, ale také generální ředitelství pro spravedlnost a snažím se o to, abychom měli horizontální přístup k celé této věci. To je tedy eh, přístup mé zprávy. Eh, situace je trochu zvláštní, protože eh, detailní práci zde bude odvádět výbor, který bude připravovat stanovisko, to je IMKO. Pan Bellinger, jenom jedna připomínka. Hovořím jménem paní McCarthy, která zde nemůže být. Chtěl bych říci, že naše politická skupina je přesvědčena o tom, že tato iniciativa je nesmírně důležitá. A myslím si, že je také zásadní, abychom pokračovali s tímto návrhem, s prací na tomto návrhu. Hlavním cílem je efektivita. Snažíme se zavést podvít, pobídky pro to, abychom podpořili tyto praktiky, ale zároveň nechceme přehnaně tlačit na používání těchto praktik. Nechceme žádným způsobem narušit kulturní, eh, kulturně specifické postupy. Eh, nechceme nějak popudit ty, kteří nepodporují tento koncept, nebo nějak popudit soudy. Nicméně, eh, rozmanitá řešení na pomoc spotřebitelů jsou podle mého názoru zásadní. Moje země se snaží vypracovat nová pravidla v této oblasti a domnívám se, že jsme se dostali dále, než jsme si kdy mohli eh, představit. Já upřímně jsem si nemyslel, že bychom se dostali takto daleko. Nicméně, v současné době existuje hodně napětí a neporozumění v této oblasti. Domluvám, eh, domnívám se, že evropská iniciativa by proto mohla pomoci. Eh, chtěl jsem to říci a chtěl jsem také říci, že souhlasím s Dajanou. Děkuji, někdo další se nehlásí o slovo. Lhuta pro pozměňovací návrhy 7.7. Ještě kolega Cvívka a poté Dajana. Bardzo dziękuję. Ja krótko chciałem... Děkuji vám. Jenom stručně bych chtěl říci, že téma, kterému se v této zprávě jmenuje paní Wallis, věnuje paní Wallis, je velice aktuální ve všech členských státech. Minulý týden, když byla naše delegace ve Varšavě, jsme se setkali se zvláštní pracovní skupinou, která se zabývá alternativním řešením sporů a funguje v rámci Polského ministerstva spravedlnosti. Tato pracovní skupina posuzuje různá, různé systémy pro alternativní řešení sporů a plní takovou poradenskou roli pro ministra spravedlnosti pro možnou budoucí modifikaci polského práva v této oblasti. Samozřejmě je také podporujeme, protože alternativní řešení sporů, včetně mediace, je, tvoří jenom takové malé procento eh, všech případů, které přicházejí před soud. Všichni víme, že by toto procento mohlo vzrůst, protože je málo, ale problém je, že je málo mediátorů. Ono to není úplně jasně řečeno totiž, ty, ty požadavky, kdo se může vlastně stát mediátorem. Takže já bych navrhoval, že bychom se možná jako výbor mohli také zabývat tímto tématem na úrovni společenství. Tato zpráva se zabývá občanskoprávními spory a také komerčními spory, nicméně eh, alternativní řešení sporů a mediace by se daly používat také v trestně právních řízeních. Tam je také možné využívat alternativní řešení, eh, řešení sporů. Tím bychom mohli pomoci sejmout část toho břemene, toho obrovského vytížení soudů. Takže chtěl bych podpořit paní eh, Wallis a říct jí, že, ní, že s ní chceme v budoucnu plně spolupracovat. Děkuji pane předsedo. Já vím, že tady máme zástupce z DG pro spravedlnost, takže nevím, jestli by třeba ještě on nemohl za- zareagovat. Takže prosím, komise má slovo. Ano, děkuji. Především bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že zde dnes mohu s vámi být, protože je to moje první příležitost jako ředitelky generálního ředitelství pro spravedlnost, abych se s vámi setkala. Dnes máte na bodu eh, na pořadu jednání spoustu bodů, které se nás týkají, protože my se právě skutečně eh, zabýváme právě eh, těmito tématy manželství a tak dále, mediací, alternativním řešením sporů, kolektivním žalobám a tak dále. Právě Těmito tématy se můj direktorát právě zabývá a zabývá se jimi tady i váš výbor. K této zprávě bych chtěla říct, že i my jsme toho názoru, že skutečně hovoříme o spravedlnosti pro růst. A právě o to se snažíme konzistentním způsobem s našimi kolegy v našem generálním ředitelství a generálním ředitelství Sanko, ale také ve spolupráci s dalšími službami komise. Myslíme si, že v této zprávě jsou tato témata eh, popsána velice proaktivně a že jsou tam popsány iniciativy, které budou velice účinné, takže jsme vám k dispozici, k dispozici i všem ostatním eh, poslankyním a poslancům, abychom mohli spolu eh, konzultovat tyto záležitosti, abychom mohli v budoucnu spolupracovat. Srdečně děkuji. Děkuji. Jestli nejsou žádné otázky, tak pozměňovací návrhy do 7. července. Poslední den dnes dopoledne, to je 23. Tady jsem já, sám zpravodaj, upadková řízení. Tady jsme měli slyšení a já jsem jenom Eh, chtěl navrhnout, protože nemáme čas, tak eh, lhůta pro pozměňovací návrhy 7. července. Nikdo se nehlásí o slovo, dobře, takže lhůta pro pozměňovací návrhy 7. červenec. A tím pádem dnešní dopolední zasedání můžeme uzavřít a uvidíme se dnes odpoledne ve 3 hodiny. Děkuji. A jsme ale v jiné místnosti 3E2 dnes odpoledne. 3E2, děkuji.